informací. Je to ale proto, abychom zajistili bezpečnost našich dat. Zjištění o tom, že dochází k masivním odposlechům ze strany zpravodajských služeb, přišlo jako překvapení. A já musím říci, že ten moment překvapení je zásadní. Máli být eh, vaše eh, špiclování úspěšné, ale vzhledem k tomu, že zároveň jde o víceméně předvídatelnou situaci, dá se čekat, že tedy bude docházet ke špehování. A to tedy i pokud jde o naše data. Jen jsme byli překvapeni rozsahem a hloubkou Europol má zavedena velice solidní bezpečnostní opatření, pokud jde o data, a je to tedy také oblast, která je do značné míry regulována a pod kontrolou. Ale někdy se zdá, že čím víc lidí nad námi vykonává dozor a reguluje naše aktivity, tím lépe naše bezpečnostní systémy jsou tedy vlastně eh, rozčleněny několik úrovní, jednak jde o zpracování příchozích, odchozích dat, také o komunikaci našich, našeho personálu. A nad tím vším tedy dohlíží bezpečnostní výbor, ve kterém zasedají bezpečnostní experti, zástupci policejních složeb z jednotlivých členských států a tento bezpečnostní výbor tedy konzultuje všechna relevantní témata. Jakýkoliv nový systém či jakákoliv relevantní změna systému musí být nejprve řešena na půdě tohoto výboru který poté buď doporučí nebo doporučí výkonné radě Europolu eh, provedení těchto změn. Také pokud jde o chování našeho personálu, máme přísná pravidla, musí to být evropští občané, kteří mají bezpečnostní prověrku. A samozřejmě ty největší slabiny zůstávají pořád stejné. To platí o Europolu, ale také o ostatních agenturách. Jsou souvisí to za, s tím, že do značné míry tedy eh, úschova eh, dat a eh, datové toky jsou řešeny subdodavatelsky. Europol má ale vlastní operační systém, který funguje na bázi vlastní platformy. A všichni, kdo mají přístup do tohoto systému, jsou nejprve proškoleni a to i pokud jde o externí pracovníky na bázi ICT a jejich práce je subjektem kontroly, nemají však stejnou míru přístupu i jako kmenoví zaměstnanci Europolu. A nepoužíváme také žádný external hosting našich námi používaných služeb. Pokud jde o externí toky dat, Europol má vysoce zabezpečené sítě, pokud jde o komunikace s národními jednotkami v členských státech i s většinou našich dalších partnerů mimo Evropskou unii. Máme tedy striktní pravidla pro eh, takovéto komunikace i proto, jak má probíhat připojení k síti Europolu. Veškeré datové toky jsou zakódovány a, jednot, a tady na těch kontrolních styčných bodech jsou firewalls pod kontrolou Europolu. A předtím, než tady vlastně otevřeme takový datový tok eh, ve spolupráci s nějakým třetím státem, systém tohoto státu projde prověrkou ze strany našich expertů. Pokud jde o spolupráci s národními spravodajskými agenturami a policejními složkami, tady, tady fungujeme také jakožto pozorovatelé ve výkonné a správní radě ENISA a také se účastníme všech relevantních zasedání na téma výměny informací, datových toků a tak dále a tam vždy zdůrazňujeme důležitost ochrany a zabezpečení dat. Obecně se dá říct, že Europol možná není typickým příkladem evropských institucí právě proto, že klademe velký důraz na zabezpečení dat, protože to vlastně souvisí s našimi eh, kmenovými aktivitami. Navíc tedy naše údaje jak si pocházejí eh, z těch oblastí, které sami o sobě vyžadují velkou míru bezpečnosti například tam, kde řešíme problematiku organizované trestné činnosti, terorismu a tak dále. Tady všude je třeba velmi striktně data a datové toky chránit. Ale právě protože naše kmenové aktivity jsou jiné, možná, že naše kultura je trošku jiná. Ty klíčové slabiny, které vidíme především tom, jaká, jak se může lišit případně tedy ta podniková kultura v jiných institucích, to zdali mají nebo nemají akreditovaný personál, případně to zdali neřeší eh, své elektronické služby subdodavatelsky, například formou ukládání dat na jednotlivých clouds. A případně také se může stát, že kmenové systémy takové instituce jsou vlastně otevřené vůči internetu. To všechno jsou rizika tam, kde například v instituci nebo podniku je k dispozici Wi-Fi pro návštěvníky a zaměstnance a podobně. Europol se nezabýval žádným vyšetřováním případu, kdyby došlo k špehování jedné evropské instituce ze strany eh, nějaké další strany, ale Zároveň tedy pokud dojde k nějakému pokusu, tak my jsme připraveni si o tom vyměňovat informace, tak abychom eh, lépe pochopili, o co jde, eh, dříve, eh, dříve zjistili, že dochází k takovému potenciálnímu útoku a informovali o tom, co v takovém případě dělat. Pane předsedo, to byl tedy můj úvodní projev a teď tedy otázky a odpovědi. Děkuji, že jste dodržel čas. nebo dokonce se skončil ještě dříve. Pojďme tedy dát slovo druhému panelistovi, panu profesorovi Udo Hambrechtovi, výkonnému řediteli agentury ENISA. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za pozvání. Já se budu snažit se vejít do desetiminutového časového limitu. Úvodem jedna z našich hlavních činností v ENISE je dívat se na moderní technologie, zabývat se eh, podnikovými modely a, IT hrozbami a zároveň poskytovat doporučení. Eh, hovoříme-li o masovém sledování, tak bych rád poznamenal, jaký je mandát NSI, a sice, že sem nevzpadá kybernetická špionáž. Takže uvidíme ještě, jak budu moci přispět eh, k diskuzi poté. Eh, ve své prezentaci se chci zaměřit na otázku soukromí. A jeden z klíčových bodů hm, IT zabezpečení je důvěrnost a integrita, což znamená, že eh, nedojde ke krádeži dat nebo ztrátě eh, ani ke změně nebo nějakému kompromitování dat. Řeknu vám některé výsledky, které jsme dosáhli a také jaká jsou doporučení. Podíváme-li se na současnou diskuzi, tak se točí kolem ochrany osobních údajů a uchovávání údajů a tady máme protichůdné zájmy. V Evropě máme základní mm, chápání soukromí a pak na druhé straně máme USA. A já vždy říkám, že si musíme uvědomit, že v naší současné situaci tak takovou novou měnou jsou osobní údaje. Jinak řečeno, legislativa může narušit nebo zničit podnikové modely na internetu, tedy modely těch velkých eh, společností, které nabízejí cloud computing a další věci. Další důležitá zkušenost, kterou jsme udělali, byla v rámci studie, to tady je zmíněna, studii jsme provedli v Německu, kde panuje eh, hmm, kde je vnímáno eh, soukromí jako důležité. Takže na jednu stranu to považují osoby za důležité, ale na druhou stranu, když jsme provedli průzkum eh, mezi, na jedné webové eh, platformě, kde nabízeli lísky za 50, 60, 70 eur a zeptali se, zda lidé zveřejní také telefonní číslo. A pokud jste tak učinili, tak za 50 centů slevu jste museli zveřejnit číslo a 87% za pouhých 50 centů bylo ochotno své telefonní číslo zveřejnit. Podíváme se na kontext, tak máme tady Lisabonskou smlouvu, pak tady máme e, směrnici o e, osobních údajích, ochraně osobních údajů, o e, elektronickém podpisu, e, elektronické identifikaci a reforma ochovávání údajů. Máme zde různé perspektivy a pokud máte novou technologii a podíváme se zpátky do historii, tak pokud se nová technologie stane předmětem podnikového modelu, tak ten model vlastně žije svým vlastním životem. podíváme se na údaje a na eh, ochranu údajů, tak tady vidíte na slajdu životní cyklus dat. Data jsou schromažďována, dostanete informace, používáte údaje, propojíte to s jinými kontextovými údaji, údaje ukládáte a v konečném, důklad, v konečném důsledku může dojít ke zničení dat, pokud hm, tomu tak nastane. Máme tady různé aktéry v různých fázích tohoto životního cyklu a hovoříme-li o integritě, důvěrnosti a dostupnosti dat, tak to se liší podle toho, o jaký technologický model jde a také podle toho, jakou fázi toho životního cyklu jde. Tady e, vidíme, že pokud se zabýváte každodenním životem dat na internetu, tak tady vidíte ilustraci toho, jak se na svá data díváte, jak je chcete chránit. V některých případech e, se data jednoduše šíří do světa. Podíváte-li se například na levou stránku, tam vidíte Google+, poměrně málo lidí to používá, takže to se tak nešíří. A pokud eh, nechcete svá data dát dispozici, tak to můžete udělat. Ale veškeré americké modely že v podstatě všechna evropská data jdou přes americké společnosti. A tady máme údaje za posledních několik let. Tam je asi 30 mm, mm, tisíc záznamů o krádežích. Někdy to bylo zveřejněno. Asi před dvěma lety se hovořilo o incidentu v Sony, kteří využívali mnoho údajů a mnoho údajů bylo ztraceno, ale pak jsou tady také další společnosti, některé z nich možná ani neznáte a dochází ke krádežím nebo ztrátám údajů z nejrůznějších důvodů. Tady to, jde, e, tady to je ze Spojeného království z kanceláře komisaře z roku 2013. Tady vidíte údaje o e, porušení ochrany údajů. Vidíte, že ve zdravotnictví to e, je velmi vysoký údaj ale může to být dáno tím, že tady je striktní regulace o oznamování případů um, takovýchto incidentů, takže tady to možná není vhodné srovnávat s ostatními údaji. Protože pokud v nějakém odvětví eh, není povinné oznamovat takovéto incidenty, tak máte eh, samozřejmě jiné údaje, jiné výsledky ve statistikách. Tady vidíte něco, na čem jsme pracovali společně se skupinou podle článku 29. Ehm, vidíte, že jsme začali v roce 2012 a v 2013 jsme eh, finalizovali eh, spolu s technickou podskupinou v rámci skupiny podle článku 29. Chtěli jsme eh, dosáhnout více pravidel, více ochrany a s ohledem na to, jak se k datům přistupuje. Já si myslím, že ta spolupráce byla dobrá. A snažili jsme se tedy spolupracovat se skupinou podle článku 29 a výsledný dokument by měl být zveřejněn v několika málo dnech. Pak eh, dvě připomínky ke kryptografii a k právu na to být zapomenut, protože o tom se také diskutuje. Pokud hovoříme o ochraně údajů, tak eh, existuje mnoho hm, technologie, které můžeme využít k ochraně údajů, ale ta technologie se neimplementuje, nevyužívá v těch obchodních modelech společností. Co tím mám na mysli? Existuje šifrování, různé typy, druhy šifrování. Můžete mít velice dobré šifrování, které je velmi obtížné napadnout, dešifrovat a ve svém soukromém a podnikovém životě byste se měli zamyslet nad tím, jak dlouho eh, je nutné mít eh, data zabezpečená, jak dlouho to potřebujete vy jako hm, soukromá osoba nebo jako podnik. Pokud máte nějaký půlroční projekt a poté už eh, nepotřebujete mít tu smlouvu s jinou společností, nepotřebujete mít ten kontrakt až tak zabezpečený, anebo může jít o situaci eh, vládního jednání za zavřenými dveřmi a eh, jestliže za několika málo dnů už se zprávy o tom dostanou do tisku, tak po té době už není zapotřebí mít dané údaje zabezpečeny. Jde o to, aby údaje byly dostatečně obtížně eh, napadnutelné, ale záleží také, jaké je ta eh, životní doba. Zda jsou to desítky let. Pokud to potřebujete několik dnů, tak je to snažší. Pokud je eh, desítky let, tak potřebujete mnohem eh, komplikovanější šifrování. A to tež platí pro elektronické podpisy. Máme technologii, která mm, vydrží i více než 10 let, ale přesto stále odesíláme mm, špatné e-maily, které si může přečíst kdokoliv, kdokoliv je může změnit a vypadají v podstatě jako pohlednice, kterou napíšete normálním perem. Takže pokud používáte ale ty správné technologie, tak je velmi snadné ty e-maily zabezpečit, ale je obtížné dostat tu technologii do praxe. Ale eh, poselství je takové, že tu technologii máme a v našich doporučeních, které jsme zveřejnili, na tyto aspekty jsme o tom hovořili. Máme spoustu publikacích eh, v jednotlivých eh, jazycích členských států, ale snažíme se tyto informace zveřejnit minimálně eh, v angličtině, aby to bylo k dispozici všem 28 členským státům. Tedy to hlavní poselství je, že technologie existuje. Dostáváme se na závěr. Je zapotřebí větší spolupráce eh, s orgány na ochranu údajů a se skupinou podle článku 29. My jsme schopni vydávat stanoviska, eh, podporujeme příslušnou směrnici NIS a její rozšíření do eh, dalších odvětví, ehm, podporujeme kryptografická opatření a je zapotřebí to propojit ještě s směrnicí NIS a dalšími věci. A tady vidíte o um, fóru v Aténách o, soukromých, o ochraně soukromých údajů, které proběhne v květnu roku 2014. Děkuji. Now it's foreseen. We're gonna... A teď eh, přejdeme ke třetímu panelistovi dnes odpoledne a tím je pan Florian Walter nezávislý eh, konzultant pro eh, bezpečnost internetu a informačních technologií. Děkuji, eh, děkuji za pozvání. Jmenuji se Florian Walter a jsem z Německa a posledních 12 let pracuji eh, jako bezpečnostní konzultant a penetrační tester. Čili mým, systém, eh, mým cílem bylo eh, lámat se do systému. Podařilo se mi to v, u elektronických pasů přes automobilové linky až po testování krve v nemocnicích a i do automobilů. Prostě cokoliv má nějakou IP adresu a operační systém. Takže eh, ne, eh, mám pro vás žádnou prezentaci, ale mám eh, několik dobrých rad pro vás ze svého 12 letého fungování. První věc, kterou byste měli vědět, je, že neexistuje žádná informační bezpečnost, stoprocentní a nikdy nebude. Bezpečnost je vždycky e, věc na hraně a musíte věci vyvažovat. Bezpečnost nespočívá v tom, jestli jste nebo nejste v bezpečí. Spočívá v vyvážení věcí. Eh, vyvážení, eh, tedy rovnováha mezi použitelností a bezpečností, například rovnováha mezi náklady a bezpečností. Nedokážete dosáhnout 100% bezpečnosti. Vždycky eh, budete moci lačku nastavit co nejvíce, tak abyste mohli frustrovat útočníky, aby se nedostali do vaší sítě a aby se dostávali tedy do k vašim datům, protože by eh, to bylo příliš náročné eh, v porovnání s tím, co by dostali. To je první věc. Další problém, který vnímám, například je, že Evropský parlament přišel s eh, zákony, které eh, donutily státy eh, a jejich státní organizace schovávat informace o jejich bezpečnostních problémech a zranitelných místech v jejich systémech, o kterých vědí. Dokud tyto budou smět schovávat své informace, informace, které už mají za problémy s nadcházejícími eh, dokud tady je budou moci schovávat, tak je nevyrovnáte, protože nevíte ani o těch dírách a jak byste se o nich mohli eh, bránit. A přitom ty díry ve skutečnosti jsou aby nevíte o jejich existenci. To je takový trochu problém. Eh, takovéhle zákony se tady také tvoří. Já jsem byl tady na Libe, abych vystoupil proti tomu. Bohužel nikdo mi nenaslouchal. A teď musíme řešit důsledky. Další věc, eh, kterou se musíte zabývat, je eh, například rozpočet. NSA má rozpočet 56,8 miliard amerických dolarů ročně. Kolik vy máte eh, rozpočet na IT bezpečnost a kolik máte váš rozpočet na toaletní papír, ten, za ten dáváte asi víc. Zamyslete se nad tím. nemůžete předpokládat, eh, že vás nikdo nebude eh, napadat eh, nějaký hacker, když dáváte, nebo dokud budete dávat více peněz na toaletní papír než na bezpečnost počítačů a kdy protivníci jako NSA budou mít daleko větší rozpočet než všechny evropské instituce dohromady na IT bezpečnost. Ale ono nejde jenom o rozpočtovou otázku, jde také o Eh, znalosti vašich eh, zaměstnanců a vaše osobní. Víte, jak dobří jsou ti lidé, kteří pracují ve vašem IT? Jak dobře eh, chápou ty systémy, o které se starají? Máte o tom nějakou představu? Asi, asi ne. A, a lidé, kteří tam sedí, asi eh, mají omezené znalosti. Oni kupují eh, software eh, připravený hotový, postavený americkými firmami. Ten systém možná byl vytvořen nebo alespoň ovlivněn NSA, jak chcete potom zabezpečit svůj systém, když eh, začínáte eh, s takovými operačními eh, systémy a s takovýmhle kancelářským softwarem? Zamýšleli jste se někdy nad tím? To byste měli. Jako útočník budete mít strategickou výhodu ve srovnání s Eh, obránci počítačových systémů, protože musíte eh, nalézt akorát jednu eh, díru, kdežto jako obránce musíte najít úplně všechny díry zabezpečení. A tím se dostávám k tomu, že nejenom je třeba mít dobrý personál, dobře vzdělané zaměstnance, do zdrojů a dobré systémy na ochranu vaší infrastruktury, ale také je třeba, abyste eh, mohli a byli schopni tedy uvědomit si, kdy se do vás někdo naboural. Na, eh, mezi hekry se říká, že existují eh, na internetu jenom dva typy organizací, ty, které vědí, že se do nich někdo naboural a ty, které to nevědí. A evropské instituce jsou pravděpodobně součástí toho druhého, té druhé skupiny. To je další věc, na kterou byste se měli eh, zamyslet. Musíte mít něco jako rychlou reakci na eh, bezpečnostní incidenty. Musíte být schopni vyřešit eh, nabourání systému v době, kdy k němu dojde a ne o nějakých 6 měsíců později. Matujte, nejlepší hexy jsou ti, o kterých se nikdy nedovíte, že tam u vás byli. A všichni ti hekři a zejména, zejména ti eh, státem placení, jsou hekři dobří. Eh, oni vědí, co dělají a vaše systémy znají eh, na spaměť do detailů lépe než vaši zaměstnanci. Takže když nějaký útočník napadne nějaký z vašich systémů, tak je v výhodě, protože musí nalézt akorát jednu eh, díru, eh, kterou proleze do vašeho systému. Ale pokud eh, už se jednou nabourá do vašeho systému, tak tahle strategická výhoda se posouvá tedy na stranu obránce. Je to váš systém, vy kontrolujete ten systém, máte šanci ho chytit a dostat. A vy si musíte uvědomit, že něco špatně k něčemu došlo. A proto, proto potřebujete velice dobré eh, reakce na incidenty a potřebujete schopnosti, abyste si uvědomili, eh, že se do vás někdo naboural, do vašeho systému. Asi vás napadá eh, antivirový software nebo systémy pro napadení, tedy pro odhalení a prevenci napadení. Můžete si to koupit eh, jako hotové řešení eh, často eh, z, Americe, z Ameriky a je to strašně nákladné. A řeknu vám, víte, je to prostě všechno jenom mm, je to jenom něco, co předstírá být tím, co to má být. Takzvaný bezpečnostní software kolikrát nedělá nic jiného, než z násobí váš útokový Eh, vektor. Ono to akorát rozebere vaše data a to programátoři eh, často neumí. Takže vy eh, otevřete, vy jste mm, akorát otevřete ten útokový vektor a vaše systémy nebudou bezpečnější. Vy byste měli spíše dost zaměstnanců, dost vzdělaných zaměstnanců, a věděli, kteří vědí, o těch systémech hodně, aby je znali skrz na skrz, aby měli šanci si uvědomit, když eh, se něco eh, stane špatného, když eh, někdo se naboural do systému a změnil jeho základní charakteristiky ke svému prospěchu. To znamená, že nemůžete mít jenom jednoho administrátora, který bude řešit tisíc systémů. Pokud je to opravdu důležitý systém, musíte mít na něj jednoho jediného administrátora vyhrazeného pro systém. Abychom to eh, schrnuli, tak eh, je to velice důležitá a složitá záležitost, kolikrát ta a, a, ehm, bezpečnost. Potřebujete pravděpodobně více zaměstnanců, eh, lépe ehm, udělaných eh, zaměstnanců, eh, lépe vzdělaných zaměstnanců. A to je v zásadě všechno, eh, co vám mohu poradit, abyste dosáhli lepší bezpečnosti v evropských institucích. Děkuji. Děkuji vám. Nezávislému konzultantovi a odborníkovi. A jenom pro vaši informaci dovolte vám, my vám připomenout, že My si vždycky vážíme vystoupení našich pozvaných řečníků. Oceňujeme vaše vystoupení také, ale musím, mohu vás ujistit, eh, že jsme vás poslouchali, aspoň někteří z nás, i když tu máme tolik pozvaných řečníků. Ostatně kvůli tomu tady jsme. Samozřejmě nejenom kvůli tomu, Jde nám také o to, abychom to všechno nějak zpracovali a vypraco- pro- promysleli a vypracovali naše vlastní stanovisko. A takže teď jsme si vyslechli naše tři panelisty, pana Bugadiče z Europolu, pana Helmbrechta z Enisa a Waltera, který je nezávislým bezpečnostním konzultantem. A teď tedy je čas na diskuzi. Navrhuji, abychom dodržovali stejná pravidla, která dodržujeme vždycky. Nejprve dvě kolečka otázek. Za prvé dávám slovo zpravodaji, panu Moralesovi, potom stínovým zpravodajům. Pak tedy si vyslechneme odpovědi a poté nám ještě zbyde určitý prostor pro manévrování. Ale nejprve tedy dávám slovo našemu koordinátorovi. Děkuji, pane předsedo. To byl velice zajímavý příspěvek. Já jsem si zrovna koupil čerstvý antivirový software a vy jste mi řekl, že není k ničemu. První otázka je zaměřena na kolegu z Europolu. Je to takový evergreen všech našich eh, slyšení, takže nebuďte překvapen, že se všichni budeme ptát pořád dokola na to samé, totiž jakou úlohu přesně Europol hraje a e, tady konkrétně pak jeho Centrum boje proti internetu. Já jsem vás totiž pozorně poslouchal a na konci svého vystoupení jste řekl, že předáváte a vyšetřujete informace o předpokládaných útocích, ale já jsem si myslel, že to centrum tedy vlastně pracuje i na prevenci proti potenciálním budoucím útokům. Problém je ovšem v tom, že na základě principu demokracie se Europol zodpovídá za své práce parlamentu a navíc tedy v některých konkrétních případech, v případě Belgakomu, už to není tedy jenom a, předpoklad útoku, ale, před, ale tam se tedy přímo prokázalo, že zaměstnanci prodávali data a tak dále. A mě by tedy zajímalo, proč jste to nadále nevyšetřovali a jak potom můžete zajistit tu budoucí bezpečnost. A to je tedy otázka, kterou by asi položili všichni moji kolegové na mém místě. Pak mám také otázku na agenturu Enisa a také na pana Waltera. naše vlastní bezpečnostní systémy v parlamentu. Já vím, že Enisa eh, tady, tady měla vystoupení, hovořili jste o šifrování a tak dále, ale já bych byl rád, kdybyste byli konkrétnější a co byste například konkrétně doporučili na obranu systému v parlamentu. A pokud je o pana Waltera, vy jste hovořil o komerčním softwaru. To je tedy eh, software, kde neznáme ty zdrojové kódy, ale já se tedy pak ptám, jestli eh, ta varianta open source je lepší, nebo co si počno, počít v případě, že nechcete komerční software. Znamená to, že pokud ji odmítáte, jste bezpečnější? Takže první kolo odpovědí. Pán Bukadič, profesor Hembrech a konečně pan Walter. Děkuji. Děkuji za tyto otázky. Centrum boje proti internetové zločinnosti bylo ustaveno v rámci Europolu, který má tedy konkrétní cíle, mandát a pravomoci v boji proti zločinu v tom smyslu, že podporuje členské státy při vyšetřování závažné trestné činnosti, včetně terorismu a organizovaného zločinu. Čili většinou jde o vyšetřování. A ve snaze uzavřít tato vyšetřování a pohnat pachatele před soud. Když se tedy podívám, jaké aktivity vyvíjejí členské státy, pak eh, jejich důraz je jinde. Nám nejde o to, abychom někoho pohnali před soud. My se soustředujeme na vyšetření například organizované trestné činnosti a to se vlastně týká i mého centra. My jsme byli, moje centrum bylo založeno na půdě Europolu, bez ale toho, že bychom měli samostatný rozpočet. A e, musím říci, že práce našeho centra se ukázala být jako velmi úspěšná. My jsme přímo zaplaveni požadavky. A když se podíváte na to, co e, dělají členské státy, případně i part- třetí partneři kteří nás žádají o to, abychom zahájili vyšetřování případů internetové zločinnosti, pak tady vidím rozdíl, protože v minulosti jsme se zaměřovali na izolované případy trestné činnosti v podstatě soustředěné v určitém konkrétním členském státu. Trestné činnosti, která měla dopad možná na tisíce lidí. Ale teď jde vlastně o typ trestné činnosti, která, trestnou činnost, která má dopad na stovky tisíc lidí. Přitom ale máme omezený počet personálu, eh, úkoly ovšem přibývají a jejich velikost také. A přitom tedy vlastně původně eh, naše aktivity nebyly prioritizovány ze strany členských států. Škoda, že já jsem dostala tu první otázku. Můžete se to klidně přehodit. Enisa nemá nic společného s eh, IT systémy evropských institucí, takže my ani nevíme, jak je to v parlamentu, bohužel. Ale jenom vám dám takový příklad, eh, pokud je open source versus jiný typ softwaru, který nemá open source tam, kde hovoříte o bezpečnosti informačních systémů, je třeba si uvědomit, že vlastně je to vždycky dobrý biznis pro ty, kteří nabízejí antivirový software, firewalls a tak dále. Ale nikdo jiný s tím nemá mít co dočinění. A to je problém. Jestliže vy založíte podnik a prodáváte nějaký produkt, tak je otázka, kolik tedy uh, peněz věnujete na zabezpečení svých IT systémů, na zabezpečení svého mobilu a tak dále? My jsme zjistili, že vlastně ty náklady na zabezpečení IT nejsou jaksi považovány za jednu z klíčových komerčních aktivit. A pokud jde tedy o to, aby vlastně váš informační provoz byl laciný, tak v minulosti jsme vždycky volili ty komerční verze, Microsoft a tak dále. Ale máte pak tedy problém se zabezpečením dat. Ale já musím říct, že také ve chvíli, kdy to vlastně kombinujete, máte ten komerční systém, eh, software a potom open source software, tak je to noční můra pro interoperabilitu těchto systémů. Čili tam je vlastně důležité, aby se podnik uvědomil, že zabezpečení IT systémů je součástí podnikání a náklady na to eh, jsou nedílnou součástí. Já souhlasím s eh, tím, názorem, že bezpečnost je vlastně takový kontinuální proces, není to něco, na co jednou vynaložíte peníze a je hotovo. A také souhlasím, že tam, kde jde o protivirové programy, firewalls a tak dále, jejich výrobci považují bezpečnost za výhodný biznis. Všichni ostatní to považují za vyhozené peníze a břemeno. Ale vy jako Evropský parlament můžete tento pohled změnit Proč by to mělo být příliš drahé břemeno? Eh, firmy, které prodávají software, eh, na tom chtějí co nejvíc zbohatnout, chtějí vyplácet dividendy svým akcionářům, čili na té bezpečnosti jim až tolik nezáleží, to totiž chce peníze a úsilí, ale mají-li vyplácet eh, výnosy akcionářům, tak vlastně ignorují tu skutečnou bezpečnost a mají ten software na oko. Já to přirovnávám k tomu, když nakoupíte banány ve chvíli, kdy vám je někdo dodává, tak vlastně ještě nejsou úplně zralé, ale také jsou bez poskvrnky. A ono to má svůj důvod. Firmy, které mají akcionáře, chtějí vydělávat peníze, bezpečnost stojí peníze, ale žádné nevyrábí. Ovšem vy jako Evropský parlament byste mohli tento názor změnit. Dokud totiž softwarové firmy nejsou zodpovědné za svůj produkt, těžko se s tím bude něco dělat. Jestliže si koupíte auto a jemu nefungují eh, brzdy nebo je tam nějaká závada, pak tedy ten výrobce musí vlastně všechna auta na, svůj, na své vlastní náklady opravit. Proto také automobilky dělají, co mohou proto, aby prodávali bezchybná vozidla, vzhledem k tomu, že je možné je popohnat k zodpovědnosti. Ale jestliže si koupíte software hned na prvním obrazovce, kterou odkliknete, se objeví varování, většinou se ho ani nepřečtete, nákupem tohoto softwaru se výrobce nezavazuje k ničemu. A jestliže tohle změníte, tu zodpovědnost za software, tak eh, jak si ta ekonomická rovnováha pro výrobce softwaru se změní. Od tohoto okamžiku budou zodpovědné a pokud tedy prodávají software, který nemá v sobě zabudovánu bezpečnost a ochranu soukromí, tak za to budou muset zaplatit. Jestliže e, zákazníci tedy vlastně budou podávat reklamace v tomto ohledu, tak jak se té firmě pak nezbydou peníze na výplatu dividend, akcionářům se to nebude líbit, ale také je nikdo nebude nutit změnit chování. Dobře, a nyní tedy druhé kolo otázek ze strany stínových zpravodajů. Děkuji, děkuji také všem třem kolegům za tento úvod. Já jsem se musela trochu smát, když jsem slyšela vystoupení Europolu, vy jste říkala, že máme kulturu bezpečnosti a ochrany dat. A um, No, well, I, yes, it's, it's a bit, uh, I'm, I'm a bit depressed. Užil jste v podstatě podobný příklad, jaký byl s ochranou dat která mezi tím byla zveřejněna. Já si myslím, že to souvisí s tím, že ta bezpečnost nikdy není dostatečná. Samozřejmě rozpočtové úvahy a úroveň expertních znalostí, které je třeba, to je také třeba zvážit. My už jsme na to upozorňovali několikrát na půdě tohoto výboru, ale problém představuje také veřejné mínění, zvláště když se podíváte na evropské instituce. Já budu ráda argumentovat ve prospěch většího evropského rozpočtu, ale musím zároveň také akceptovat, že v tom případě již nebudu znovu zvolena. Ale je pravda, že musíme vyžadovat změnu rozpočtu, jinak tedy vlastně neustále budeme muset dodržovat ten nesmyslný cyklus sedmiletého plánování. Pokud jde o tu zodpovědnost ze stranu výrobců softwaru, o tom bych ráda slyšela víc, protože jestliže někdo vyrábí automobil a brzdy fungují nebo nefungují, tak je to standardní situace. Ale vy jste nám zároveň říkal, že ty hrozby v oblasti bezpečnosti se vlastně neustále mění a vyvíjejí. Jestliže tedy si koupíte produkt, který v určitém okamžiku v čase splňuje veškerá bezpečnostní kritéria, za rok už tomu tak nemusí být. A teď je otázka, jestli pořád ještě pohánět výrobce k zodpovědnosti. Já bych tady ráda slyšela, zda třeba existují nějaké základní normy v tomto ohledu. A další otázka, kterou jsem se přečetla včera v novinách, případ Belgacom, který tady sledujeme. Belgacom dělá, co může, aby odstranil takzvaný malware ze svých systémů, tedy a zatím se jim to nepodařilo. A to je trošku znepokojivé, protože já třeba používám svůj telefon ke kontaktům s rodinou i k práci a to znamená, že jde o opravdu závažný problém, zvlášť když se jim to nedaří odstranit. Mě by tedy eh, zajímal váš názor, v čem to asi je. Pak je tu otázka. Tady my se teď bavíme o bezpečnosti bezpečnostních systémů v evropských institucích a přitom parlament byl naposledy terčem útoku před dvěma týdny. A naše IT oddělení nás pouze upozornilo na to, že je potřeba, abychom si změnili hesla a na půl dne vypnuli wi Znamená to, že jsme v bezpečí? Já nemám ten pocit. My jsme tady eh, v týden předtím, než došlo k tomu útoku na parlament, měli experty a ty nás, nás ubezpečovali, že všechno je v pořádku. Možná bychom je měli pozvat znova. A nyní tady odpovědi. Eh, pane Blkedy, začnete. Pokud vím, tak eh, pan Snowden pracoval na smlouvu. Byl tady externí pracovník. Organizace ona jela externě a tady je třeba jasně Eh, rozlišovat mezi externími pracovníky na smlouvu a takovýto pracovníci by neměli mít přístup k operačnímu systému, jak jsem řekl úvodem, eh, a k určitým údajům. Je třeba tedy jasně rozlišovat mezi tím, co mohou v našem systému dělat, ale plně souhlasím s tím, že s tím, co eh, řekli také moji kolegové úvodem, že absolutní bezpečí neexistuje. My si musíme být vědomi všech aspektů bezpečnosti, tak abychom zajistili všechny z nich, a, ale spoň maximálně zvýšili tu úroveň ochrany. Ale je třeba si eh, je třeba být eh, na stráži celou dobu. Ale to neznamená, že se něco nepokazí. Nicméně je třeba být si vědom všech bezpečnostních aspektů a to jsem se chtěla snažit zdůraznit že v naší organizaci tato kultura panuje i mezi kolegy. A pokud někdo nebere bezpečnostní pravidla vážně, tak eh, to napravujeme. A tento typ kultury je důležitý pro to, abychom se zachovali vysokou úroveň eh, ochrany v celé organizaci. A teď se dostanu eh, s automobilovým průmyslem. Pokud Hm, moje auto nebude mít funkční brzdy, tak ho nesmím používat, ale pokud je eh, nakažen můj počítač i můj poskytovatel eh, to ví, tak eh, já nejsem povinen podniknout žádný, žádné kroky a mohu nadále používat svůj počítač, takže tady neexistuje žádná odpovědnost. Já nemám odpovědnost vůči ostatním uživatelům. A přitom to může mít dopad na bezpečnost také ostatních. Můj problém ale není to tak, že by někdo řekl, nemůžete dovolit, aby ve vaší síti fungovaly eh, nakažené počítače. Musíte ho nejdřív opravit a pak se můžete do sítě vrátit. A to je jeden z prvků, na kterém bychom měli pracovat. Odpovědnost nejenom výrobce, ale všech uživatelů. Děkuji. Pan předsedající, děkuji. Další, prosím. Eh, když se připojím, tak tam připojím k bezdrátové síti, tak tam se uvádí Android a tak dále. A eh, znamená to, že někdo jiný používá tento mobilní telefon pro něco jiného. Náš problém spočívá v osvětě, vzdělání na obou stranách. A jak řekl pan Walter, tak eh, se to týká také rozpočtových otázek a zaměstnanců. Ale problémem je, že máme technologii, které jsme v úzovce nedorostli společensky. Podíváme-li se do minulosti, tak internet byl navržen velice jednoduše, s jednoduchými standardy, protokoly a během posledních 20-30 let jsme nad rámec jako nadstavbu udělali eh, zabezpečení. Ale ne všichni využívají ty nejlepší možnosti šifrování nebo zabezpečení. A problémem je, pokud se podíváme eh, například na problémy s heslem v parlamentu, tak i dnes je velmi snadné um, mít nějaký eh, bezdrátový eh, LAN hotspot jako soukromá osoba a vystupovat data a aniž byste měli heslo, tak si můžete přečíst e-maily a dojít ke ztrátě dat. Takže to není eh, o změně hesla, ale používání technologie. Um, nikdo nejede po silnici, která je mokrá rychlostí 200 km a všichni to vědí, že to nemohou dělat. Takže potřebujeme lepší implementaci technologie, vládní strukturu a zároveň osvětu. A na druhou stranu je otázka, jak můžeme uživatelé vzdělávat, aby se byli vědomi rizik. Co tedy můžeme udělat? Děkuji. na první otázku, kterou jsem nezodpověděl k tomu softwaru open source. Eh, minimálně se můžete podívat na to, jak software funguje, protože máte eh, kód a eh, můžete to napravit, protože máte zdrojový kód, ale v případě komerčního softwaru tak vlastně vůbec nevíte, co ten software dělá, je to taková černá skřínka. Pak další dotazy. Mm, já jsem začal tím eh, napadením bezdrátové sítě v parlamentu před dvěmi týdny. Eh, už jste o tom hovořili, je tady lidský faktor. Ale kromě toho jde také o technický faktor. No, pochopil jsem to tak, že tady eh, je bezdrátová síť pro hosty a někteří členové parlamentu se pro nalogování do svých e-mailů přihlašovali přes tuto síť. A bezdrátově byly přenášeny tyto údaje a během toho přenosu si někdo ty údaje stáhnul a tímto způsobem se dostal do mailových schránek. Jeden z problémů tedy bylo to, že eh, lidé používali veřejnou bezdrátovou eh, síť LAN, kde kdokoliv se k údajům, která jsou přenášeny, může dostat. A používali je pro vstup do svých e-mailových schránek, takže tady máme ten lidský faktor. A druhá eh, část problému je, že vaše IT oddělení nějakým způsobem opominulo to, že vaše mobilní telefony, tablety, ať už používáte cokoliv, tak eh, že zřizují uh, eh, mm, našifrovaný tunel a to není v pořádku, protože Eh, můžete se dostat k obsahu, ale nevidíte už, eh, pokud máte ten šifrovaný tunel a to šifrování je v pořádku, tak vy nevidíte eh, heslo. A pokud se budete řídit například pokyny Enisy pro šifrování, tak je to mm, neprůchodné minimálně pro 14-letého chlapce nebo, nebo kohokoliv, kdo napadl síť. <laughs> Pak ten incident Belgakomu, to už je problém, o kterém jsem hovořil. Útočníci většinou eh, velmi dobře znají tu síť, eh, do které se infiltrují, mm, většinou lépe než eh, tě majitelé. Belgacom má jednoho správce pro mm, mnoho, mnoho systémů. A hackři mají tým vlastně kvalifikovaných hackerů, aby se dostali do jednoho systému a aby ho uchovali otevřený jakožto vstupní bránu do té dané organizace, kterou napadli. často eh, je někdy vtipné, že sami hekři opravují ten systém, který infiltrují, aby eh, zabránili tomu, eh, že by se správce zabýval podrobnějším systémem, protože v tom systému někdo nefo- něco nefunguje. Takže hekři se snaží, aby systém fungoval a správce si potom myslí, že OK, se je všechno v pořádku, takže není zapotřebí se jim zabývat. A Mm, hekři mají větší rozpočet, mají lepší dovednosti, zabývá se tím eh, více lidí tím jedním konkrétním úkolem. A na druhé straně barikády je jeden zprávce, kterýž úkolem je, aby se staral o desítky, stovky nebo možná i tisíce systémů. Takže jak může být v jeho silách, aby se zabýval podrobně tím systémem jak hluboké můžou být jeho technické znalosti o tom, co se v systému děje. Je velmi pravděpodobné, že se jedná o tu černou skřínku, tady o komerční software. A ani e, v dokumentaci e, od výrobce se neuvádí všechno o tom softwaru. Vy tedy nevíte, jestli tam neexistují nějaká zadní vrátka, e, která tam výrobce implementoval. Může jít to výrobce eh, z mimo Evropu a může být ovlivněn ten výrobce nějakým eh, nepřátelsky zaměřeným subjektem. Hekři mají tajné heslo a dostanou se do systému a nebylo by to poprvé, kdy se něco takového stalo. A možná je, že klidně už eh, tento problém existuje, uh, už od té doby, kdy to bylo vyrobeno, už to tam je od výrobce. Většinou to není, nejsou to zadní vrátka, Uh, většinou to je uděláno tak, že to výrobce může eh, popřít, protože je to je to takzvaný bug, takže může výrobce popřít svou eh, vinu. Nenajdete tam tedy žádná vrátka zadní v tom softwaru, ale mm, takzvané bugy. Pan předsedající, eh, děkuji za odpovědi. Eh, obrátíme se na zbývající stínové zpravodaji. Začneme panem Albrechtem, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já myslím si, že musím být zrovna tím, který byl trochu ofenzivnější vůči našim hostům. A začnu Europolem, nebo zejména to platí pro Europol. Vy jste eh, hovořil o tom, že musíme chápat, že se musíte zaměřit na organizovanou trestnou činnost a na to, co obsahuje váš mandát. Ale podíváme se na Europol a na eh, výroční zprávu Europolu, tak eh, vidím, že se zaměřujete na eh, boj proti terorismu. A je tam tolik otázek v, ve vašich zprávách v této oblasti. A teď hovoříme o kybernetických útocích pokud to nezapadá do té kybernetické zni, tak jestliže dojde k útokům, a my nevíme, kdo je za tím útokem, takže nemůžeme vyloučit, že by mohlo jít o nějaký orgán, který už jedná nezákonně, nějaká, nějaký kriminálník to nikdo neví. Jde o útok, ale nějaký malý. A například útok na společnost Belgacom byl veliký. A uh, Edward Snowden a ty dokumenty prokázaly, uh, jak se chová Yahoo, Google. A jsou to už otevřená fakta. Hovoří se o mobilní komunikaci, o tom, že každodenně uh, jak jim poskytnout přístup a že to platí v Evropské unii a všechno to má obrovský rozsah. A je to více než organizovaná trestná činnost, protože to nevychází jenom eh, je to porušení evropské legislativy a my jsme o tom hlasovali loni, když jsme dělali legislativu ke kybernetické trestné činnosti. Tady jde o zneužívání eh, hospodářsky cenných informací špehování takovýchto informací. A tady jde o miliardy, miliardy eur. Já si myslím, že to je ještě více než organizovaná trestná činnost. Jde o hospodářskou trestnou činnost, proti které musíme bojovat. A je to uh, trestná činnost proti bezpečnosti informací a také proti právům občanů. Což uh, zjevně vypadá, že podle vás není důležité. Když už o tom hovoříme, tak já si myslím, že byste si měli srovnat priority. Já jsem měl dojem, že jsme vynaložili peníze na EC3. Vynaložili jsme další prostředky. I na Europol, na EC3 a já jsem hlasoval pro a stále to podporuji. Ale pokud na to vynaložíme prostředky, tak musíte odvést svou práci. Zaměřujeme se na kybernetické útoky, mělo by tady probíhat šetření a já bych skutečně rád věděl, jestli nějaký jakýkoliv orgán v jakémkoliv členském státě se na vás obrátil s žádostí o pomoc, abyste vyšetřili potenciální eh, narušení kybernetické bezpečnosti v Evropě, ehm, porušení eh, trestní legislativy. A pokud ne, tak to je eh, pobořující podíváme se na incident Belgakomu, kde došlo k zjevnému přístupu k telekomunikačních službách v jiných členských státech a přístupu k milionům, možná stovkám milionům osobních údajů občanů EU, která mají být chráněna legislativou na ochranu osobních údajů. A nejde jenom o ochranu osobních údajů, ale o jiná základní práva, například právo na důvěrnost mm, komunikace. A není to jenom základní právo pro občany EU, ale je to základní lidské právo. Takže mě opravdu udivilo, zda eh, máte věci srovnané. Byl bych skutečně rád, kdybyste se pustili do těchto vyšetřování aktivně, abyste se obraceli na orgány v členských státech s tím, zda oni nemají zahájit vyšetřování. Podíváme-li se na SWIFT a široký přístup k údajům SWIFTu v rozporu s eh, legislativou EU, tak eh, máte možnost zahájit vyšetřování. A pokud eh, se na vás nikdo neobrátil s požadavkem o vyšetřování, tak byste se měli obrátit na tyto orgány vy, protože tady jde o boj proti trestné činnosti. Omlouvám se, že hovořím tak dlouho. Pak mám ještě něco Kenize. Já si myslím, že i tady si musíme ujasnit, eh, o jaký cíl nám jde. Eh, Evropská agentura pro eh, bezpečnost sítí, nebo agentura ENISA, pod to podle mě spadá ochrana všech eh, informačních systémů v Evropě. A alespoň v EU, alespoň pokud hovoříme o CRT a o reakcích na eh, tyto situace. Myslím si, že ve vašem hledáčku by měly být i evropské sítě. A i v případě, že o tom nechcete hovořit, tak bychom měli hovořit o systémech Microsoft, které máme ve všech našich institučních sítích. A tam jsou obrovské mezery. Takže hekři se mohou dostat do mého e-mailového účtu prostřednictvím systému od Microsoftu. A mohou získat obsah všech těchto e-mailů. Takže tady je opravdu zapotřebí začít jednat. Rád bych se na to zaměřil a chtěl bych se zeptat, jak se vydíváte na možnost uzavření těchto mezer a co je nutné na úrovni politiky, co musíme v politice změnit. pokud souhlasíte s tím, že naším cílem je skutečně dosáhnout bezpečnost sítí. A pak otázka na pana Valtra na ty stávající existující mezery. Rád bych věděl, zda víte, pokud jde o ty případy, jako je Belgacom nebo jiné informační systémy v telekomunikacích zde v Evropě. Víte o konkrétních mezerách? Už to někdo řeší? Došlo k nějakému zlepšení? Mm, Víme, že se objevíte práce Enisy a obecně byl bych rád, kdybyste mohli říct, jaká je stávající situace. Děkuji. Dobrá, tak tohle je Evropský parlament, výbor pro občanské svobody. Takže eh, zde eh, zcela svobodně můžeme eh, sdělovat své názory k jakémukoliv tématu, ale vzhledem k tomu, že máme před sebou tři panely dnes odpoledne, tak vás eh, poprosím, abyste se eh, pokusili zdržet se příliš eh, specifických otázek, protože by nám to opravdu pomohlo. Ještě přece máme dvě další, další bloky. Takže teď chvilka na odpovědi. Pane Bugariči, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Albrechtovi za to, co říkal. Máte zcela pravdu. Když dostaneme nějaký případ, tak se na něj nepředpojatě podíváme. Dostáváme eh, mm, spousta eh, případů, masivní útoky proti eh, systému finančních úřadů. A my se snažíme, abychom získávali co nejvíce ze svých zdrojů, abychom dali k dispozici příslušné odborné znalosti a Nakonec vždycky jde o to, eh, co eh, šetří členské eh, státy. My ehm, nemáme žádný soud na evropské úrovni, jde o národní soudy, o národní ehm, orgány činné v trestním řízení, o národní státní zástupitele. Máme vždycky, můžeme vždycky si tohleto vyžádat. Když zjistíme, ve své asistenci, eh, že některé věci jsou, eh, eh, že mají v pozadí stát, tak hm, a ne organizovaný zločin, tak musíme zvážit další věci. Za prvé, měla tohleto opravdu dělat úkorová jednotka pro kybernetickou trestnou činnost. Říkali jste o kybernetické válce. My nepracujeme s armádou. To je další doména. Nikdy jen eh, nestojíme za útoky proti jiným státům. Na národní úrovni je to zorganizované spíše eh, kolem spravodajských služeb než, u policejní, než kolem policejních služeb. Oni eh, chtějí s námi spolupracovat. Jsou to policejní záležitosti. Ve většině členských států za tohle zodpovídá státní zástupce za to vyšetřování a cílem je dostat to před soud aby eh, podezřelí byli nakonec odsouzeni. V těchto případech, zejména vzhledem tomu, že pan Snoubr naznačil, že tak tomu je, tak můžeme očekávat, že eh, zatím stojí nějaký stát. My se tedy eh, zaměřujeme na to, že v zásadě se držíme pokynů členských států toho, co udělat a co neudělat. Oni mají vyšetřovací pravomoci a, a v neposlední eh, řadě oni určitě eh, zahrnují, eh, tedy rozhodují o tom, kdy zahrnou do toho Europol nebo ne. Čili my jsme tam a, a žádají nás členské státy, použili, po, pomohli jsme jim ve spoustě případů. Pokud se podíváte na ty škody pro finanční e, sektor, Pokud se podíváte na eh, ty obecné škody, eh, které kybernetický hm, eh, zločin způsobuje v hospodářství, tak členské státy jsou s námi velice spokojené. Ale pokud jde o státní útoky, tak naší pomoc nechtějí. Tak já se zeptám na dvě konkrétní otázky k tomuto. Znamená to, že víte, to znamená, že eh, prokazujete, že tyto eh, útoky byly, eh, vycházely od nějakého státu? Vy víte, že jsou tedy iniciovány nějakým státem? Členské státy vám to říkají? Nebo jak to je? A za druhé, když je tady ten Belgacom a ty další Google, Yahoo a takhle, tak do toho jste zapojováni? Tak to je první věci. Zatím jsme neměli případ, kdybychom jednoznačně řekli, že to byl, že zatím stál nějaký stát a vrátili to zpátky. O tom bych věděl. A k té druhé věci, nejsem si zcela jistý, nevím, jestli nás formálně nebo neformálně někdo eh, kontaktoval ohledně Swiftu nebo Elbelga komu. Nic mi to neříká, ale já zodpovídám za strategii, ne za operativu. Takže ne, na všechno jsem upozorněn. A, a mm, Pravděpodobně bych to věděl, že se něco takového stalo. Nemůžu vám to akorát eh, zcela eh, zaručit. Děkuji. A teď profesor Hambrecht. Já zcela chápu, co říkáte. Nicméně pro nás, jako pro Evropskou agenturu, je výzva následující. Máme letos nový mandát a v, tom, v rámci toho komise, rada i parlament nikdo nám nechce eh, dát eh, žádné operační pravomoci. Máme tady eh, nařízení na rok 2000, které platí do roku 2018 a jeho změna je na parlamentu. My dáváme doporučení, zkoumáme techniku a nemůžeme dělat nic jiného než doporučení. To je prostě takhle nastaveno, to je vnitřní charakteristika systému. Pokud hovoříte o našem dnešním tématu, to znamená hromadném sledování, kdy Eh, tak eh, tam členské státy eh, prostě nepřipustí nic, co zasahuje do národní srchovanosti. Valtře. Tak k těm mezerám. Jak říkám, zadní vrátka se nenacházejí. A nikdo na ně nenapíše, tady jsou zadní vrátka. Najdete tam akorát chyby. A některé ty chyby vypadají, že jsou tam zanesené úmyslně. A jejich vlastností je, že eh, tam mohou být jenom kvůli nějakému konkrétnímu účelu. Já vám dám eh, dva případy z vyšetřování ekolonu před deseti lety. V jednom případě eh, to bylo v, My, v NT5 od Microsoftu, někdo v nějakém pre-releaseu vzal eh, kryptografické eh, API, rozebral eh, tam v zásadě ten uzavřený zdrojový kód a mm, Microsoft to nezjistil a ty odlaďovací symboly rozeslal. Takže bylo snadné vidět, co dělá jakou funkci. Byly tam dokonce i jména na jednotlivých funkcích, takže mm, bylo vidět i Eh, co se dělo, aniž by se to eh, dalo prošetřit. A tehdy eh, se zjistilo, že, se tam, že tam do toho byl vložen klíč NSA, druhý kryptoklíč. Pro co to bylo? Microsoft potom řekl, že to bylo kvůli záloze, ale to jsou úplně nesmyslné. Nepotřebuje tam mít žádný záložní druhý klíč. Úplně stačí, když si skopírujete svůj eh, jeden klíč a necháte si ho na různých místech. Takže proč eh, byl eh, v systému Windows klíč, který se jmenuje nsa.key? Já vám dokážu říct jenom jeden závěr k tomu. Ale nechám jeho vyvození na vás. Další příklad, který vám můžu dát, je Lotus Notes ten e-mailový program od IBM. Oni tam měli takový prvek, který byl dokonce eh, popsán v oficiálním návodu použití. Byla zvláštní hlavička mm, k e-mailům. V jejímž rámci se část kryptografického klíče eh, používala uvnitř eh, této hlavičky. Takže kdyby byste eh, měli ten druhý klíč, tak byste mohli eh, číst zašifrované e-maily a vzem k informacím v hlavičce byste byli schopni rozšifrovat většinu toho šifrovacího klíče, který se používá k zašifrování toho sdělení a tím pádem rozšifrovat sdělení. A mám tedy jenom jeden jiný závěr k tomu, k čemu to bylo. Když ten eh, klíč dáte eh, státu eh, nebo mm, agenturám spravodajským nebo ehm, orgánům činným trestní řízení, tak, vaš, tak ty agentury nebo ty služby si to mohou číst, na rozdíl od kohokoliv jiného. Čili tohle byly taková implementovaná zadní vrátka. Myslím si, že nepřítele, nepřátelé se z toho ponaučili a teď už takovéhle očividné věci nedělají. Ale když se například podíváte na routery, ty, e, to, je, to, je, to, je ta, e, to, to zařízení, které e, přeposílá naše datové balíčky. V GSM sítích i tady v počítačových sítích je máte. Podívejte se na jejich bezpečnost, vygooglujte si to. Je tolik velice zlomyslných chyb v těch routerech. Dá se kolikrát mm, přejmout celá síť eh, routerů i s malým rozpočtem a jenom s pár odborníky. I hekři bez eh, nějakého velkého financování se mohou dívat několik týdnů a úplně eh, potom vaše routery převzít. Pokud uvážíte, že existuje i nějaký administrátor v nějaké telekomunikační firmě, který eh, eh, má na starosti tisíce rudrů ve firmě, tak jak s jak vysokou pravděpodobností vůbec někdy zjistí, že se něco stalo. Tak eh, máme velké spoždění, ale ještě pořád tady máme otázky stínových zpravodajů. Mějme to na paměti. Ovšem máme před sebou ještě dvě věci. Takže jsem to dobře pochopila tak Evropský parlament eh, dává eh, více eh, peněz na toaletní papír než na IT bezpečnost. A vypadá to, jako bychom mm, tedy stáli mm, opravdu <laughs> k, tedy tváří v tvář někomu, kdo je daleko vyzbrojenější. My máme víceletý finanční plán a většina Evropského parlamentu s radostí Eh, souhlasila se škrty, eh, zejména v oblasti EP. Já ne, ale to ničemu nepomohlo. A teď do roku 2020 eh, nemůžeme počítat s nějakou IT bezpečností, protože na ní máme peníze. No, protože to bylo víceméně pozastaveno. Máme tady pěknou teorii, ale prakticky ji nenaplníme. A já si říkám, potřebujeme, eh, vy říkáte, potřebujeme eh, bezpečnost, eh, říkáte, že potřebujeme stále měnit situaci, ale samozřejmě jedno malé oddělení s ničím nepohne. To je úplně jasné. A o tom je tady, jsem slyš, dostala od naší jednotky u, tady v parlamentu, že je tady incident u jednoho kolegu, a, a potom je třeba změnit něco na vašem heslu. Tak nevím, jestli se dostaneme příliš daleko. A proto tady máme eh, tu otázku. Co já mám dělat jako poslankyně? Jak já se teď můžu eh, chránit? Co mi eh, navrhnete tváří v tvář k tomu, že situace je taková, jaká je? A když taky nemůžu doufat, že dojdu eh, k velkým penězům, abych eh, mohla eh, to zafinancovat. A potom Europol. Vy opravdu nevíte, jestli byly nějaké incidenty? Opravdu? To opravdu nevíte? A teď vaše odpovědi, pane Bogatiči. Ehm,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 pouze můžete zajistit, že tedy kladete do cesty překážky tomuto útoku a zjištěné útoky tedy jste schopni identifikovat, případně zjišťovat, že dochází k neobvyklému chování. Můžete zajistit, že vaše, e, že vaše technická podpora pravidelně vyhodnocuje kvalitu bezpečnostní opat, bezpečnostních opatření. To jsou všechno opatření, která můžete přijmout, bohužel žádné z nich nefunguje stoprocentně. Takže v podstatě není žádná stoprocentní záruka, Pokud jde o tu identifikaci útoku, jeho technologické eh, vyhodnocení a tak dále, to jsme všechno udělali. Já to třeba nemusím dělat v každodenním životě, eh, zjišťovat, jestli tedy systém byl napaden nebo ne, ale jestliže vy eh, použiju zase tu analogii s autem, každý večer auto uklidíte do garáže, tak už to tedy je vlastně akt, který minimalizuje nebezpečí. Můžu odpovědět německy? Já myslím, že tady použiju příměr takové vesnického kostela a já myslím také, že evropské instituce věnují na zabezpečení dat daleko víc než na toaletní papír. A když se ptáte, co můžete udělat vy, tak samozřejmě i Enisa může tedy dát k dispozici celou řadu doporučení, například pokud jde o přístup na sociální sítě, eh, ve vztahu k určitým aplikacím. A některé věci tedy můžete zvládnout sami. Můžete například podepisovat své e-maily, používat PGP, což se váš personál naučí lehce cokoliv důležitějšího zašifrovat, ale moje kréo je takové, že je třeba se naučit lépe a více využívat technologií, které máme, protože to, co už máme, vlastně nepoužíváme dostatečně, v dostatečném rozsahu. Děkuji, pan Walter. Vzhledem k tomu, že nemám eh, žádné znalosti o technologii evropských institucí, nevím, kolik tedy eh, dáváte na to letní papír, kolik na bezpečnost, ale moje zkušenost tedy z těch komerčních korporací říká, že tam většinou investují více toho letního papíru. Co byste asi mohli dělat, je tedy ty zdroje, které jsou k dispozici pro eh, IT, by mohly být využity především na to, že se zaměříte na to, co už je zjevné. Možná, že také můžete eh, změnit pravidla používání, protože ve většině institucí tedy uživatel nemůže používat kódování, šifrování, PGP a tak dále. A buď to tedy můžete v použití PGP vyškolit své zaměstnance, případně eh, tedy je nechat, aby to prováděli sami a také tedy vyškolit svůj personál, jak v tom, jak vypadá bezpečné chování v prostředí bezdrátových sítí, eh, na sociálních sítích a tak dále. Před těmi pár týdny ten útok byl vlastně způsoben lidskou chybou. Někdo použil eh, nezabezpečenou síť k tomu, aby poslal ověřovací data, která nebyla zašifrována. Pokud vy jako uživatel víte, že to je nebezpečné, jste si dobře vědomi toho, že kdokoliv si může přečíst vaše heslo, tak to neuděláte. Ale problém je v tom, že lidé dost často nevědí, jak ty sítě fungují a ani jaký dopad bude mít to, co se právě chystají udělat. Čili já tady bych řekl, připravte lépe své uživatele, připravte je na to, jaká, s jakými riziky se budou potýkat. Ano, takže to byly odpovědi a nyní ještě tedy měl být prostor na otázky z pléna. Ale pokud tomu tak není, tak půjdeme dál, protože už máme významné spoždění. Pojďme tedy k té druhé panelové diskuzi. Tady máme prezentaci zpravodaje pana eh, Moraes. Jde o pracovní dokument s názvem Postupy členských států e- Unie a Spojených států, pokud jde o sledování informací a to, jaký dopad to má na práva občanů Evropské unie. Čili my se teď rozloučíme s našimi třemi hosty. Děkuji za to, že jste tady promluvili. Now, Mr. Moraes, floor is yours. Thank you very much, uh, Juan. And... Moraes, děkuji. Kolegové, eh, my tady už teď velmi přetahujeme a já vím, že tady se musíte rozeběhnout eh, na vlak, na, na letiště a tak dále, proto budu hovořit velmi rychle. Zároveň je však třeba ale říci, že máme vlastně pět pracovních dokumentů, které musíme projít. Čili já tedy navrhuji proprat eh, a sloučit ty první dva materiály, Takže v tomto pracovním dokumentu jsem chtěl odprezentovat přehled toho, jak to vypadá s těmi opravdu masivními programy sledování dat ze strany Evropské unie a USA, které byly také předmětem a těch téměř neuvěřitelných tiskových zpráv. A pak jsem chtěl pohovořit o tom, jak byla reakce příslušných orgánů Evropské unie a USA ve chvíli, kdy eh, tedy naše delegace vyžadovala předložení konkrétních informací. Jak členské státy EU, tak USA neustále eh, provádějí eh, zachycování, analýzu a ukládání dat, a to v celé větším měřítku, což je také umožněno technologickým pokrokem. A to je tedy klíčové. Tady jde především o to, že k tomu dochází bez toho, aby proběhla veřejná debata. Tento pracovní dokument také představuje evropský a mezinárodní právní rámec, pokud jde o sledování ve velkém rozsahu a to, jaký dopad to má na práva evropských občanů já jsem se především soustředil na práva ochrany soukromí, ale také projevu, združování se, práva na účinnou obranu a práva na eh, spravedlivý proces. My jsme také byli informováni o tom, že mezinárodní právo eh, toto masové sledování ne umožňuje, že je to tedy v rozporu s, eh, článkem 17 úmluvy OSN o ochrany dat a to, co provádí eh, Národní spravodajské eh, služby i ve spolupráci s spravodajskými službami jiných států představuje porušení základních lidských práv. Pokud jde o data a mm, žurnalistiku, Tam, kde jsme tady si vyslechli svědectví například Alana Rozpryče a reakce státních orgánů, o tom, jak to vypadá v praxi, tak tedy eh, žurnalisté tím byli šokováni. Vlastně poprvé ve velkém měřítku zjišťujeme, jaký negativní dopad to má na žurnalistiku. A pokud jde o ty takzvané whistleblowers, tedy o ty varovné signály, kteří, eh, které jsou vyslány ze strany osob obeznámených ze situací. Jejich eh, pozice se pak stává neudržitelnou, ale já jsem přesvědčen, že by měly být chráněni ze zákona podle principu na právo svobodného projevu. Evropský parlament a občanská společnost a další organizace jako Transparence International a tak dále apelují na tedy eh, zesílení této ochrany na přijetí odvětvových, eh, odvětvové legislativy, která by se týkala, eh, která by tedy chránila tyto whistleblowers. To je zhruba shrnutí mého pracovního dokumentu, který je zatím ve formě návrhu, to znamená, že je ještě možné jej zlepšit. Já se ještě vyjádřím té zprávě o tom, jak proběhla setkání ve Washingtonu. Budu velmi stručný. Kolegové, kteří tam byli se mnou, vědí přesně, k čemu došlo. Já chci zaprvé aby se v zápisu ze schůze objevilo, že děkuji sekretariátu Libe, panu Antakajnemu a také kolegům z výboru AFET. za uspořádání návštěvy, která byla potajena, pojata velmi detailně. a za to, že se tedy potýkali se všemi těmi těžkostmi toho, aby zorganizovali skutečně účinný program v Washingtonu. Během třech dní jsme jsme se tedy podle mého názoru dostatečně angažovali na úrovni kongresu ve spolupráci s kongresmanem Brennerem a dalšími, kteří se sedají ve výboru ke spravodajským službám, ale také ve výboru k soudnictví. Také jsme se setkali prostřednictvím kontaktu, které má výbor AFECT se senátorem Einsteinem a kýtem Alexandrem, šéfem INC, Měli jsme přístup i k pracovníkům ministerstva vnitra, ale také eh, výboru, který eh, řeší problematiku soukromí a dozoru. Mimořádně užitečné setkání s Robertem Lipem, který je jedním z vedoucích pracovníků eh, Národní spravodajské služby zmíním asi všechno, ale setkali jsme se také se zástupci amerického eh, ministerstva obchodu a eh, amerického výboru pro mezinárodní obchod a to vlastně ilustruje eh, komplexnost našeho programu během této návštěvy. A teď několik připomínek. Já si myslím, že je pravda, že jsme nemuseli kvůli všemu jezdit do Washingtonu. Ale členové se mnou jistě budou souhlasit, že to bylo užitečné setkat se s lidmi, se kterými bychom se normálně nesetkali tady v Bruselu nebo ve Štrasburku. Ale také jsme navázali kontakty v kongresu, zástupce kongresu nás potom naštívili v Bruselu a to bylo zvláště důležité, protože jsme navázali kontakt s kongresem, pokud jde o problematiku RSA. A já doufám, že, to půjde, že půjde o trvalé kontakty, které se ukáží být mimořádně užitečnými. To je tedy například jeden eh, z aspektů přidané hodnoty této návštěvy. A já děkuji jednotlivým členům za to, že věnovali svůj čas a absolvovali tyto velmi namáhavé detailní tři dny. Pan předseda nám utekl, takže já tedy převezmu úlohu předsedy. A možná, že bych tedy teď měla zahájit tu debatu k pracovním dokumentům. Nebo mám představit další ten pracovní dokument? Prezentace pracovního dokumentu, eh, dopady sledování na naši zahraniční politiku, Na něm jsem pracoval já a tři členové výboru AFET. Paní Gomez je tady a představí dokument. Já jenom pár slov na úvod, než předám slovo Aně. Čili na začátek mi dovolte poděkovat výboru AFET Tento dokument představuje komplexní, vyvážený obrázek debat tak, jak proběhly na půdě výboru AFED. Šlo především tedy o obnovení důvěry ve vztazích mezi Evropskou unii a USA, protože došlo k jejímu zásadnímu poškození. Což je naprosto klíčové Kromě těch obvinění z špehování v enormním rozsahu, to byla také obvinění z toho, že byl eh, napíchnut telefon kancelářky Merklové a pak to byla problematika transatlantického partnerství boje s terorismem. pak to byly další body. O tom hovořil tedy i pan Albrecht. A tady je jeden aspekt návštěvy ve Washingtonu, o kterém se zatím nemluvil. a je to uvedeno tady v té zprávě AFED, totiž přidaná hodnota této návštěvy na místě spočívala v tom, že Evropský parlament má unikátní postavení vzhledem k tomu, že může schválit balíček legislativy zaměřené na ochranu dat v Evropě. A to zase tady přispívá k tomu, co už jsem říkala, že je třeba znovu obnovit důvěru. Pokud tedy ne znovu obnovíme důvěru, tak nebudeme mít eh, tady možnost nastartovat, znovu obnovit ta, eh, eh, ty obchodní kontakty a tak dále. Tím tedy skončím a pokud, pokud pan předseda do, do, dovolí, tak předám slovo paní Gomez, která je zpravodajkou za výbor AFET. Děkuji, Klode. Děkuji za tento úvod. My si myslíme, že je velmi dobře, že jsme spolupracovali. A já jsem tady byla členkou této delegace, která pravidelně jezdí do Washingtonu Kromě tedy té velice komplikované problematiky ochrany dat našich občanů jsme se zabývali i problematikou špehování a tedy toho jasného, té jasné ztráty důvěry. A proto bylo velmi důležité se setkat se přímo se zástupci americké vlády, NSA a kongresu. Naše osobní přítomnost měla zásadní dopad A musím říct, že ty reakce se velmi lišily. Kongres nám říkal něco jiného než eh, zástupci americké vlády a NSA, zvláště poté, co jsme se setkali se senátorem Einsteinem. Kongres ovšem nakonec tedy se přiblížil stanovisku americké vlády v tom, že tedy eh, jak si přiznali, že došlo k vzniku zásadního problému, zásadní ztráty důvěry a to ve velice nešťastný okamžik. A je jasné, že tyhle věci je třeba eh, řešit. Protože mají dopad na obchodní styky, vzhledem k tomu, že tady probíhá jednání TTIP a během nich je třeba hovořit i o to elektronické ekonomice nebo digitální ekonomice ten zásadní rozdíl mezi postojem kongresu který tedy byl demonstrován například postojem kongresmana Rogersa, který nás navštívil i v Bruselu, říkal, všichni špehují, my nejsme jediní. Francie to dělá, všichni to dělají. A my tím vlastně zachraňujeme životy. A ochrana dat může jít do háje. Senátor Feinstein se na to ovšem dívá jinak, a to je zary zároveň předseda výboru pro dozor na, senátorka, promiňte, pro dozor nad spravodajskými službami. A ta tedy, eh, jak si i veřejně kritizovala zpravodajské služby za to, že docházelo k zachycování dat v takovém rozsahu? A to pravděpodobně vyvolalo jaksi opačnou reakci Senátor Feinstein vlastně neustále podporoval všechny aktivity tohoto vý... senátorka, promiňte, Feinstein, tedy zpravodajské aktivity a najednou veřejně jak si přiznala, že došlo k zásadní systémové chybě, tak vlastně to jak se všechny naladilo bojovně. Zástupci vlády, především tedy toho obraného mechanismu kolem prezidenta Obamy, přiznávali, že se tedy stala chyba, že je třeba ji opravit. A teď je třeba zjistit, jak poučení z toho vyvodit, abychom situaci zlepšili. To bylo pozitivní. Co však pozitivní nebylo, bylo, když jsme se tedy ptali na možnosti soudní obrany. Bohužel tedy hovoříte dlouho, takže prosím, zkuste to schrnout a hovořte přímo o zprávě možnost řešení problému soudní cestou, což je pro nás velmi důležité, především pro naše občany, vzhledem k tomu, že americká legislativa to neumožňuje, ačkoliv je to tedy závazek, který vyplývá z členství eh, v mezinárodních umluvách. USA říkalo ne, protože jakmile tomuhle otevřeme vrátka, tak se budou soudit všichni Afgánci. Ale já myslím, že na tom musíme trvat, že je to naprosto to tedy ta minimální nezbytnost. Mě by zajímalo, co si myslí komisařka Redingová, když před pár týdny řekla, že není třeba zahrnout problematiku ochrany DOT do jednání, vzhledem k tomu, že to je něco, o čem ani není třeba jednat. Ale já si myslím, že je to naopak, že je třeba to zaručit našim občanům. a že by to jaksi bylo prospěšné i pro americké občany. a že by to byl tedy přístup, který byl nediskriminatorní, což je důležité pro občany USA i EU. Myslím, že se jasně ukázalo, že potřebujeme demokratický dozor a že tady se to vyžádá ještě spoustu práce vzhledem k tomu, že máme tedy rozdělené kompetence na evropské úrovni. Čili máme tu jednak tu evropskou úroveň, ale také jak si tu národní úroveň bezpečnosti. Děkuji, paní Gomez. Mm, děkuji za slovo. Myslím, že s ohledem na čas eh, tento bod ukončíme. Přesuneme se k dalšímu bodu, tedy k prezentaci pracovního dokumentu o demokratickém dohledu. Je pro mě potěšením předat slovo kolegyni, aby uvedla toto téma. Ehm, jsme pod časovým tlakem, takže se omlouvám. Můžeme pokračovat? Pan předsedající, eh, naplánovaný čas bylo 16.40. Je 5 hodin, takže to není konec světa. My jsme trochu pozadu, ale není to tak, že bychom to nezvládali, protože se nám to úplně vymklo z rukou. Tak to není. Jsme pozadu o 20 minut. Není to konec světa. Já vím, že v parlamentu 20 minut prodleva nic neznamená, ale přece jenom je čtvrtek odpoledne. Takže demokratický dohled. Myslím, že se tady shodneme, že můžeme pokračovat dál. Je to v pořádku pro všechny? Sofie? E, je to zpráva dvou autorů. Paní Inval, chcete to vysvětlit? Ano, je to od pana Morase paní Enst a um, paní Feld. Já si nemyslím, že by plný úvod měl být na mě, ale několik připomínek mám. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že dohled nad činností zpravodajských služeb je jedna z klíčových otázek, která vyplynula z tohoto slyšení. A vše, co jsme zjistili e, ze těch tvrzení v médiích, tak ukazují na to, že e, začít s dozorem na národní úrovni nefunguje. Ten dozor je příliš slabý a už to není vhodný, vhodné pro tu činnost, kterou tajné služby dělají. Vidíme, že roste spolupráce jsou tedy zde nové technologie, které umožní eh, užší spolupráci a myslím si, že základním principem jakékoliv demokracie je, že jestliže někdo má nějaké pravomoci, tak je zapotřebí, aby zde byla také kontrola. A jedno z klíčových doporučení by tedy mělo být, že národní systémy pro demokratický dohled nad eh, spravodajskými nebo tajnými službami je třeba posílit a pokud eh, členské státy v EU se takto rozhodnou, pak by bylo smysluplné, kdyby tak učinili na základě stejných standardů, protože tajné služby spolupracují napříč hranicemi a my si musíme být jistí, že eh, se můžeme spolehnout také na ty ostatní systémy dozoru v jiných členských státech. tak aby základní práva a svobody byly eh, stejně chráněny napříč celou Evropou, aby nebylo možné, aby docházet k únikům tím, že se něco odehrává za hranicemi. Pak tady máme dohled nad eh, těmi přeshraničními aktivitami a Mm, také evropské tajné služby, přestože se tak nenazývá, není to zakotveno ve smlouvách. Já myslím, že ji můžeme najít eh, jako vytečkovanou činnost eh, v, eh, ve struktuře evropské vnější služby, ale myslím si, že na tuto činnost je vyhrazeno 720 pracovníků. Je to tedy tajná služba, která oficiálně neexistuje, ale v realitě funguje je tady. A určitě potřebujeme zorganizovat dozor i nad touto činností a potřebujeme dohledové mechanismy pro e, přeshraniční aktivity tajných služeb. Všechny tyto prvky naleznete v tomto pracovním dokumentu a já doufám, že to, čemu nyní říkáme otázky k diskuzi a řešení, takže z toho se stanou doporučení. Ráda bych zdůraznila jednu věc. Je to čtvrtý odstavec eh, v části, která se nazývá řešení a tam se hovoří o tom, že je třeba zřídit skupinu na vysoké úrovni. Jakmile slyším něco jako pracovní skupina nebo eh, task force nebo skupina na vysoké úrovni, tak většinou se mi No, úplně ježí chlupy na zádech. Ale v tomto případě je třeba se nad tím opravdu zamyslet. Blíží se konec eh, volebního období parlamentu. My přijmeme ta doporučení těsně před koncem a je zapotřebí najít mechanismus nebo způsob, jak zajistit, že následující parlament bude okamžitě po volbách pokračovat v této práci. A musíme zajistit, že doporučení, která přijmeme, navrhneme, tak eh, že skutečně budou během příštího mandátu realizována. To je důležité. Pokud někdo najde lepší pojem, než je eh, skupina na vysoké úrovni, tak eh, budeme jenom rádi, ale to, co je důležité, je, že musíme nějakým způsobem zajistit, že to, na čem se nyní dohodneme, to, k čemu dojdeme, tak že to neskončí pouze u doporučení, ale že eh, následující parlament eh, v tom bude pokračovat. A nemělo by jít pouze o obecné doporučení, že je třeba pokračovat v dobré práci, ale eh, musíme zajistit kontinuitu. Poslední připomínka na závěr se týká transparentnosti O transparentnosti hovoříme hodně. Nikdy jsem neslyšel nikoho, kdo by se vyjádřil proti. Ale zároveň existuje nařízení o transparentnosti, které platí, je velmi, velmi slabé. Rada i komise mají sklon eh, neuplatňovat toto nařízení plně. Mám sama tuto zkušenost, protože jsem ne, nespočetněkrát požadovala různé dokumenty, a často komise i rada mi tuto žádost zamítly. Platí to také pro Evropský soudní dvůr. A návrh, e, nicméně přesto všechno, e, ty návrhy na aktualizaci e, tohoto nařízení o transparentnosti jsou ve slepé uličce. A my si myslíme, že potřebujeme silnější eh, legislativu o transparentnosti a nikoli slabší. A proto, když slyším eh, eh, fámy o tom, že některé skupiny by chtěly navrhnout, abychom v podstatě akceptovali to, co navrhuje komise s radou, a tím pádem bychom přijali slabší legislativu k transparentnosti, tak tady jsem výrazně proti. V každoroční zprávě o transparentnosti, kterou jsem prezentovala tento týden, tak tam ovádím, že potřebujeme pravidla pro transparentnost, ty máme, ale nemáme žádné postupy pro klasifikaci dokumentů, takže pokud nám nějaká instituce eh, zamítne vstup k, no, přístup k dokumentům, tak eh, můžete velmi těžko proti tomu namítat. Jediná možnost, jak to řešit, je, že půjdete k soudu. Já už jsem v jednom sporním, soudním sporu asi pět nebo šest eh, let a ty náklady pro běžného občana jsou nedostupné. Potřebujeme tedy proto postupy, pravidla pro klasifikaci dokumentů. A to se týká také dokumentů eh, zpravodajských služeb. Ty by neměly být automaticky vyloučeny. A měli bychom mít dozorčí orgán, něco jako agentura pro transparentnost nebo eh, úřad pro transparentnost, který by eh, dozoroval instituce VU. E Lode, prosím. Děkuji za úvod vyjádřím se k jednom bodu. E, došli jsme k tomu, že to spadá do vnitrostátní kompetence. Jde o vnitrostátní tajné služby, takže nemáme um, pravomoci na úrovni EU. Takže otázkou je, ať už vypracujeme jakýkoliv pracovní dokument, jak to můžeme řešit na úrovni EU. Jak tedy můžeme doporučit něco? jak eh, se můžeme snažit dosáhnout, transparentnost, dosáhnout transparentnosti pro občany EU. To jsem chtěl zdůraznit, protože je jasné, že musíme doporučit také to, co se týká eh, šetření na vnitrostátní úrovni, sice, že eh, zapotřebí zlepšit transparentnost těch vnitrostátních spravodajských služeb, kde většinou dozor a transparentnost jsou malé. neměli bychom se zříkat odpovědnosti, protože i my eh, představujeme, eh, zastupujeme evropské občany. Myslím, že Sofie eh, se k tomu už vyjadřovala a je to také součástí pracovního dokumentu. Já jsem chtěla jenom doplnit to, co řekla Sofie úvodem a se vším, co řekla, souhlasím. Sofie, ano, myslím si, že by nás nemělo zastavit nic, nic tím, abychom vydávali doporučení, protože tady nejde vůbec o zásadu subsidiarity, ale o základní práva, takže doporučení bychom dělat měli. A to zda se národní vláda rozhodne ignorovat naše doporučení, tak to je potom na té vládě, aby vysvětlila svým občanům, aby jim vysvětlila, proč nechtějí adekvátní dozor, ale my bychom měli dát to doporučení jakožto eh, zástupci občanů, je to naše odpovědnost. Pan předseda, eh, chcete se ještě vyjádřit k této otázce, kolego? Protože už vás čeká prezentace další zprávy. Ano, ještě předtím, než se dostanu k tomu dalšímu pracovnímu dokumentu, tak bych se rád vyjádřil k tomto tématu. Plně souhlasím se vším, co tady zaznělo, ale rád bych poukázal na to, že nyní diskutujeme o eh, dozoru nad, eh, nebo modelu dozoru nad Europolem a možná, že by stálo za to to také otevřít eh, pro spravodajské služby a připomenout, že mě poměrně překvapilo, když jsem slyšel, že v našem parlamentu je zde asi pět poslanců, kteří mají na starosti dozor eh, v rámci interinstitucionální dohody eh, s členskými státy. Podle mě je eh, směšné, že o tom nevíme, protože máme vyhodnocovat dodržování základních práv a také bezpečnost. To je tedy směšné, že o tom nemám žádné informace. A za druhé, tyto členské státy zjevně necítí povinnost, aby nás kontaktovali. A já tady vidím závažný komunikační problém v parlamentu. A pak jsem slyšel, že v interinstitucionální dohodě se uvádí, že pouze eh, eh, že v tomto subjektu mají eh, křeslo pouze dvě největší skupiny. Nevím tedy, kdo tam je, a zjistil jsem, že o tom nikdo neví. A znepokuje mě to. A měli bychom o tom hovořit. Paní Gomez, můžete to vysvětlit? Bez mikrofonu. měly by do toho systému byly být eh, zapojeni minimálně koordinátoři v AFETu. Já jsem jedna z koordinátorek na svůj požadavek. Nicméně musíte mít, eh, eh, musíte mít bezpečnostní prověrku. Já ji zatím nemám, takže do toho procesu zapojena nejsem a tím pádem nic nevím. Nevím tedy, co se děje, já jsem u toho nebyla. Přestože jsem koordinátorkou. Ask uh, Mr. Brock, the chair of Chairman, I think you should do a point of information because there is. Pane předsedo, je tady jeden informační bod. By the way, Sitsen. Sitsen není spravodajskou agenturou, Eh, je to eh, středisko pro získávání informací a jejich analýzu eh, ke zahraniční politice. Mm, má se jednat o poradní orgán pro vnější službu. Tato agentura byla zřízena ještě za doby pana Solany a má poskytovat podporu mm, paní Eštonové. A nejde o reálnou spravodajskou agenturu. Jde zejména o analýzu informací. tak to je u všech eh, zpravodajských služeb. Nyní se tomu říká INSEN. Neexistuje proto právní základ. Žádný parlament tento orgán nekontroluje, takže nikdo neví, my nevíme, co dělají. Pan předsedající, pro mě to je úplně nová informace. Omlouvám se, že o tom nic nevím. Snažím se dát dohromady informace od sekretariátu. Pokud mi dovolíte, tak vám to přečtu. Přečtu vám ad hoc informace od sekretariátu. Současná interinstitucionální eh, dohoda o předávání důvěrných informací. Eh, řeší pouze zahraniční záležitosti Nicméně existuje nová verze, do které jsou zavařeny, za, zařazeny také, e, také záležitosti vnitřních věcí a justice, takže i příslušným výborem mohlo být LIBE. A jde o dohodu o důvěrných informací. Mám dojem, že jde o rozhodnutí AFETu, já jsem o něm nic nevěděl. Takže to je pro vaši informaci, jelikož tady zazněly otázky a pochybnosti. E, myslím, že můžeme přejít prezentaci pracovního dokumentu o vztahu mezi e, postupy dozoru v EU a v USA a ustanovení o ochraně údajů EU. Spoluautory jsou pan Moraes a Albrecht. Kdo z vás chce prezentovat tento dokument? Pan Albrecht? It's up to you, but I je to na vás, ale eh, vzhledem k tomu, že eh, máme spoždění, mm, tak možná jenom eh, rychle, abychom dali prostor k debatě. Dobře, já jsem prostě akorát chtěl vědět. Tak já to zvládnu za dvě minuty. Takže tenhle pracovní dokument v zásadě nastínuje eh, praxi hromadného sledování, abychom tedy připomněli, o čem hovoříme. A na druhou stranu, tedy v EU a v USA, a na druhé straně eh, nastínuje eh, to primární právo Evropské unie a právo o ochraně údajů. Dostáváme se k tomu, že Především eh, členské státy mm, musí dodržovat primární i sekundární právo Evropské unie a eh, já bych vás poprosil, jestli si mohl vyplnout mikrofon, abychom vás neslyšeli. Tak, děkuji. Ne, to není problém. Takže je třeba dodržovat eh, příslušné <laughs> předpisy. A, uh, národní bezpečnost se zdá, že je eh, vyloučena z evropského práva i sekundárního. Pořád tady je debata o tom, jak dalece toto vyloučit z cílu tedy národní bezpečnosti a do jaké míry by tady mohlo, mohla být situace, aby tohle sledování nebylo ustanovením, tedy ustanovením pokryty. Obecně evropské právo se pokrývá, pokrývá všechno, i národní bezpečnost, ale národní bezpečnost jinak je mimo rozsah působnosti, například na rozdíl od ochranu údajů. Proto tedy musíme definovat, co je to národní bezpečnost a mm, mm, jasně stanovit to, že eh, tady nemáme eh, výjimky z unijního práva a ze sekundárního práva. Takže eh, může to být výjimka akorát pro členské státy a mm, pro příslušné aktivity. Musíme stanovit to, že evropské státy tedy musí dodržovat to evropské právo že tady ta výjimka pro národní bezpečnost, musíme vyjasnit proč, musíme mm, u uh, pravidel pro ochranu osobních údajů by tam mělo být i jasné uh, ustanovení mm, ohledně základní ochrany. Nikde eh, to tam není vstaženo k žádným základním právům. Ani eh, se to neodůvodňuje eh, v eh, té výjimce pro národní bezpečnost ani nikde jinde se to nevstavuje k základním ustanovením. A potom tady je rámcová dohoda mezi EU a Spojenými státy k ochraně údajů v oblasti policení a soudní spolupráce. To samozřejmě nedělají, moc se to nedělá tedy s těch bezpečnostních důvodů. A potom tady mám eh, také odkaz na eh, úmluvu o kybernetickém zločinu Rady Evropy, eh, která by mohla sehrát určitou eh, roli při prohlubování těch příslušných bezpečnostních principů ve členských státech, v těch jejich jednotlivých aktivitách. A v neposlední řadě tady máme také nařízení eh, o Europolu, které by mělo obsahovat článek stanovující, že data získaná při porušení základních lidských práv se nebudou zpracovávat. A tolik tedy ehm, obsah tohoto pracovního dokumentu. Je tam celá řada dalších eh, závěrů, ale vzhledem k tomu, že už máme čas, tak to pominu. Děkuji. A ještě nějaké připomínky? Pane předsedo, to bylo velice eh, komplexní, takže eh, nemám, co bych dodal. Nějaké dotazy? It's not the case. Není tomu tak, takže můžeme eh, se posunout dále dopředu. Děkujeme. A, a dáme slovo eh, našemu závěrečnému hostovi, tedy v rámci eh, bodu 3, čili dopad hromadného sledování na důvěru mezi klientem a advokátem. Vítejte. Eh, jsme velice rádi, že jste tady s námi. Eh, o tomto tématu pojedná Jonathan Goldsmith, generální tajemník z Rady advokátních komor a právních společností Evropy, CCBE. Nejdřív si vyslechneme prezentaci a vzhledem k tomu, že Rada advokátních komor a právních společností Evropy eh, vydala prohlášení v eh, říjnu, eh, kterým vyjádřila obavy z rizik, které která mm, obnáší to hromadné sledování. Tak je zřejmé, že eh, pan Goldsmith je tedy dnes velice důležitým řečníkem. Speak even slower than that because we're just waiting for the slides. Eh, tak eh, musíte hovořit ještě pomaleji, protože čekáme na slidy. Děkuji výboru za to, že nás pozval. CCBE je tedy Rada advokátních komor a právních společností Evropy. Našimi členy jsou jednotlivé advokátní komory a teď už máme tady slidy, ale oni nebudou tady. A je tam taková pěkná mapa, a, která ukazuje, kdo je našimi členy. Máme 32 a, řádných členů a 22 a, pozorovatelů a dohromady máme asi milion evropských advokátů. My už jsme vydali eh, prohlášení k dopadu eh, tohoto na eh, mlčenlivost mezi právníky a klienty ohledně toho odkladu pro pana, teda toho odhalení pana Snowdena. V zásadě je tady otázka, že pokud já budu advokát Edwarda Snowdena, co, eh, jaké záruky existují k eh, zachování eh, mlčenlivosti o věcech, které jsou mezi mnou a panem Snowdenem. Vy asi všichni víte, nejsou žádné záruky mezi námi. Mezi námi. Takže pokud máme vnímat ten dopad tohoto, tak se musíme zabývat minutku nebo dvě tím, eh, co to je eh, profesní tajemství a proč existuje. Takže v zásadě tady hovoříme mezi, o důvěře mezi, eh, o důvěrnosti mezi klienty a, a č, advokáty, říká se tomu různými slovy, v různých zemích. Já o tom budu hovořit jako o profesním tajemství. Jde tedy o to, co chrání ústava a a jednotlivé zákony a kodexy členských států. Nejenom, že se o tom hovoří v každém členském státu, ale eh, hovoří se o tom opakovaně i u Evropského eh, soudního dvora a soudu pro lidská práva. Můžu k tomu říct celou řadu věcí. Za prvé, říkáme tomu eh, důvěrnost mezi um, advokáty a jejich klienty. Není to tady pro uh, advokáty, ale je to především uh, pro uh, jejich, pro občanská práva jejich klientů. Je to k ochraně klientů a k zajištění řádné zprávy, tedy žádného výkonu justice. Klienti musí být mít možnost hovořit s právníkem a říct jim plnou pravdu mu plnou pravdu. Například mohou být zastrašováni, mohou eh, mít eh, různé eh, věci, se kterými nechtějí předstoupit, které chtějí zakrýt, ale jde, hm, je v zájmu celkové hm, výkonu spravedlnosti, aby klienti říkali právníkům plnou pravdu. Je to v jejich zájmu i v našem kolektivním zájmu. Takhle se chrání klient klient může mít eh, různé cesty, o kterých neví a nedoví se o nich, pokud neřekne plnou pravdu. Takže je to na ochranu klienta a eh, stejně tak je důležité, aby eh, se zaručil řádný výkon spravedlnosti tímto. Proč? Mm, strany by měly mít rovně zbraně. To je velice uznávaný princip v justici. Pokud jedna strana čte všechno, a ví, eh, co se děje mezi advokátem a klientem a ta druhá strana to neví, tak nemůže být ten vztah porovnaný. Ty, kdo čtou všechno, eh, si mohou připravit eh, své, svou argumentaci, mohou ničit důkazy, vytvářet důkazy. Takže jde právě o, o rovnost, o rovné zbraně. A tajemství je tady, nebo tohle tajemství existuje proto, aby justice existovala mm, konkrétně. Neexistuje to pro konkrétního jednotlivce. Proč by pan Snowden měl mít eh, z tohoto eh, eh, požitek, když prozrazuje jiná tajemství. On toho prozradil spoustu a teď najednou on má být předmětem nějakého tajemství, ale ono to neexistuje jenom pro pana Snowdena, ale je to pro nás, pro všechny, pro občany, pro veřejné dobro, pro kohokoliv. A právě kvůli tomu ať už došlo k jakémukoliv trestnému eh, činu, tak eh, čím eh, horší ten trestný čin, tím rigorozně je třeba naplňovat právní ochranu. Existovalo to vždycky v trestním právu, o kterém se tady hovořilo, ale také v občanském právu. A Snowdenův případ je dobrým příkladem toho, jak občanské, jak špionáž ovlivňuje občanskoprávní stránku věci. Nehovoříme tady jenom o tomhle totiž, eh, ale o ochraně eh, komerčního tajemství firm, které se může stát předmětem špionáže. Je v zájmu eh, státu v určitých okolnostech mít příje, přístup k obchodnímu tajemství, například technologické tajemství, lidé vytvářejí eh, technologii, eh, díky, nímž, eh, díky níž může být špionáž méně bezpečná nebo mm, něco takového a mm, prostě mm, tato tajemství procházejí právními kancelářemi a dokonce eh, právní kanceláře mohou být tím nejslabším článkem, protože eh, se řádně nezabezpečují. Musíme zajistit, aby právníci a právní firmy tedy přijali eh, řádná opatření. Čili to je základ toho profesionálního tajemství. A teď vztah mezi profesionálním tajemstvím, profesním tajemstvím a demokracií. V zásadě jde o to, že demokracie je založena na tom, že lidé mohou hlasovat. Ale jak známe z invazí v Iráku a jinde, eh, jde nejenom o to. Eh, o demokracie se opírá o občanskou společnost a v určitých eh, mechanismech, o určité mechanismy v ní. A jeden z těch mechanismů je schopnost opako, tedy napravovat své chyby. Tak se to odlišuje od diktatur tam se velice obtížně napravují chyby diktátora. Existují různé mechanismy v demokraciích na to, abychom eh, se vyhli i chybám. Eh, jasným příkladem jsou v parlamenty, kde jsme teď, eh, nebo v Británii se dokonce říká loajální opozice jejího veličenstva, to znamená loajální vůči státu a opozice vůči vládnoucí straně potom je tady tisk a mm, právníci. A pokud parlament a, a tisk se lžou, tak par, právníci a, a, a e, soudy a, e, a, e, přicházejí na řadu. U nás teď probíhá velice pěkný příklad selhání určitých tis, titulů v Merdokovou impériu, kdy jak vláda, tak tak eh, tisk byl zastrašován a sváděn. A v podstatě, i když i jak eh, poslanci, tak eh, novináři se snažili poukázat na ty špatné praktiky, tak právníci také. A právníci sehrali velice důležitou roli v těch občanskoprávních případech, které vedly k obnovení, k objevení eh, těch eh, důkazů. Takže oni se kolikrát jich, eh, ty celebrity se báli, co se na ně najde. Ale přitom může dojít k chybám. A pokud klienti budou věřit svým advokátům, že nezveřejní jejich tajemství, tak celý systém bude fungovat lépe. Takže to, tím se dostáváme k jádru toho, co jsem vám dnes chtěl říci. A sice, jaký dopad má to hromadné sledování na, tom, na tu důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem. Jak říkám, i tady byl odstraněn eh, základní eh, pilíř vlády zákona. Protože teď už eh, tuhle důvěrnost nelze zarušit. Prostě tady najednou, není to všechno tedy, ale stát má přístup ke všemu, včetně Eh, komunikací mezi eh, klientem a advokátem. A jakmile jsou tato data k dispozici, tak jsou k dispozici více než jen státu. Viděli jsme eh, ve Spojených státech příklady, kdy agenti zneužívali ta data, přeprodávali je pro vlastní účely. Jakmile ta data jsou, tak je lze zneužít. Takže my se velice obáváme, že se tady odstraňuje jeden základní pilíř demokracie. Neexistuje žádné řešení, Uvnitř my jako e, Združení advokátů nevíme, jak radit advokátním komorám a jak zabezpečit svou komunikaci. Neexistuje na to žádná technika, pokud víme, která by to e, zaručila. A proto, dokud se toho nevyřeší, si e, uvědomujeme, že jsme součástí, dlouhodobou součástí, uznávanou součástí Mm, mm, mm, tedy, že součást eh, právnické etiky a deontologie byla teď eh, učiněna neplatnou a to má zásadní dopad na občany. A co bychom doporučili? Rozdělili bychom to na právní řešení a technická řešení. Na právní, po právní stránce bychom rádi, aby eh, na evropské úrovni existovala ochrana eh, profesního tajemství před eh, sledování státem. Evropská unie je k tomuto velice vhodná. Naši členové nám říkají, že z určitých důvodů národní úrovni jsou tady v eh, obavy. Protože je třeba reagovat a řešit tyhle věci s celým státem, nebo s vládou, pardon, a mm, stát se vlastně špionáží chrání, takže ono se to těžko řeší na státní úrovni. Ale v EU, EU nemá svoji špionážní službu a proto by mohla snáze vytvářet standardy. Nicméně národní bezpečnost není v rámci kompetenci EU, ale i tak bychom podpořili nějakou ochranu na úrovni EU. Byli bychom rádi za minimální standardy pro EU. pro eh, elektronické sledování, včetně těch na, toho na základě národní bezpečnosti. A potom technická řešení. Chtěli bychom nějaké záruky ohledně elektronické komunikace a, a dálkového zpracování dat, aby to bylo bezpečné pro zachování profesního tajemství. Goldsmith. Děkuji, pane Goldsmithe. To jsme se vyslechli téměř debat, tedy přednášku o ústavním právu. Vy tady zastupujete tedy eh, zástupce právníků z celé Evropy, takže my vám děkujeme. A myslím, že nestačí jenom tedy vystavit eh, žlutou kartu. Vy jste nám tedy představil skutečně hrozivou situaci a, a já tedy nejprve bych rád dal slovo zpravodaj a stínovým zpravodajům. Moje kolegyně vyjádřila celou řadu obav, pokud jde o, to, o ten privilegovaný vztah klienta a právníka. A vy jste to tedy vyjádřili tak jasně, že asi eh, nemá cenu klást tedy další eh, otázky. Je to téma, které se objevilo i během debat ve Washingtonu spočívalo v obvinění že jedním z důvodů, proč došlo k takovému narušení dat v takovém rozsahu. Tady to vysvětlení znělo, že vlastně šlo o řádnou aktivitu, eh, v, která, se, která probíhala v rámci eh, vyšetřování trestních aktivit. A mě by zajímalo, co vy jako právník si o tom myslíte, jak tady vidíte situaci svých kolegů ve Spojených státech. A pokud k tomu opravdu dochází, do jaké míry si myslíte, že byly kompromitovány vaše každodenní aktivity? A jestli tedy máte důkaz o tom, že dochází i k jiným eh, případům? narušení integrity tohoto typu dat. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Čili budeme teď tedy se skupovat otázky, dobře. Takže nejprve paní Sindvel, pan Albrecht. Ano, děkuji. Já mám jenom několik otázek. Nejsem tedy právní experta, ale myslím si, eh, že odposlouchávat eh, komunikaci eh, mezi klientem a právníkem, že k tomu dochází tedy jenom velmi zřídka a jde tedy o nějaký konkrétní případ vyšetřování. Nicméně problém máme teď v tom, že tahle komunikace může být zachycena náhodně. Vy jste právník a znamená, je tohle tedy vlastně legální? Bylo by možné tedy se soudit třeba s vládou nebo stejnými službami, protože vlastně tyto narušily vaše základní práva, ačkoliv to třeba nebylo úmyslně. Pokud se tedy vlastně objeví tahle informace jaksi náhodou, tak vlastně už jde i o porušení nějakého profesního tajemství. Nejenom tedy utajení informací ve styku advokáta s klientem. To se může týkat i lékařů. Například tedy lékařů, novinářů a podobně. Čili lékaři a právníci to je trochu jiná kategorie. A pokud by například tedy i ty informace o komunikaci mezi lékařem a pacientem byly omylem vlastně také zachyceny, tak eh, je to úplně jiná právní situace. A konečně mě tedy také zajímají ty tři doporučení, které jste poskytl. Můžete mi vysvětlit, jak byste tohle chtěla dělat ústavně? Jak byste to tedy chtěl představit eh, nám ze strany Evropské, například ze strany Evropské komise? Já na to hned navážu. ale musím říct, že to první by se tedy vlastně vyžadovalo naprostou změnu smlouvy. Ale problematické je jenom, nejenom tedy to eh, náhodné zachycení vedlejších informací. Problém je v tom, že vlastně eh, tam, kde eh, dochází k zachycování informací, tak tedy vlastně té agentuře vůbec nezáleží na tom, o koho jde. Jde jenom o to, aby tedy vysledovala určitý typický vzorec a je úplně jedno, o koho jde. ty programy jsou vlastně napsány tak, že automaticky analýzují výskyt určitých vzorců chování bez ohledu na to, o koho jde. a v důsledku toho se vlastně dá předpokládat, že už neexistuje ten privilegovaný důvěrný vztah mezi klientem a právníkem. My jsme navíc tedy nedávno schválili směrnici o právu na přístup k advokátovi a ve které říkáme jasně, ale i tahle směrnice eh, tedy nabízí určitá zadní vrátka v tom smyslu, že je tam ustanovení o tom, že je třeba respektovat národní legislativu. A to znamená, že vždycky tady vlastně tady máme eh, jak se tu výmluvu na eh, bezpečnost na úrovni členského státu, ale pokud tedy členské státy se mohou vždycky vymluvit, ta věc se vrátí vlastně na úroveň eh, národního státu. A já si myslím, že tedy ty judikáty Evropského soudního dvora v této věci jsou aplikovatelné i na problematiku eh, jaksi národní bezpečnosti. To, tak, to též platí o britské ústavě. A zrovna tak není jasně upraveno, jak se má chovat členský stát ve spolupráci se spravodajskou službou třetího státu, jako je například agentura NSA. To je tedy otázka, na co se máme zaměřit. A tím se ještě dostáváme k tomu, co jsem zmínil v tom pracovním dokumentu předtím, totiž problematika, co je to vlastně národní bezpečnost. Já si myslím, že ta opatření tedy vlastně není možné obcházet tím, že budeme argumentovat eh, restrikcemi na národní úrovni. Pokud jde o, o tu první otázku, o tady vlastně uniku tajných informací, které jsou předávány eh, policejním složkám v členských státech, s tím nejsme spokojeni. Například eh, pokud jde o eh, legislativu boji proti eh, praní špinavých peněz, proti které jsme velmi bojovali v minulosti, právníci musí předložit dokumenty, mají-li tedy ty donucovací orgány nějaké podezření a my s tím vůbec nejsme spokojeni, chtěli bychom tuto situaci zvrátit, čili bez ohledu, v jakém členském státu jste, platí nějaká pravidla, ta pravidla se liší, některá, některé členské státy mají výjimky v případě, že dochází například k ohrožení života a podobně, ale v podstatě se na to díváme absolutisticky a nejsme spokojeni s únikem údajů. A pak je tu otázka od od, o odposleších, eh, o tom, zda jsou legální nebo ne. To záleží na stanovisku každého členského státu zvlášť. Nyní provádíme výzkum toho, už je téměř dokončen, do jaké míry je členský stát schopen nebo v jaké míře může členský stát mít přístup k privilegovaným informacím ze vztahu klient-advokát. Každý členský stát to má regulováno, jinak platí tam jiná výjimky, jiná pravidla a my to srovnáváme. Čili to není tedy ta obecná otázka, jestli je to legální nebo ne, ale ono to závisí na ústavě. V některých zemích tedy se odvolávají na ústavní právo nebo na trestní řád, v některých případech je to pouze procesní řád eh, v rámci soudního procesu, čili na to je těžké odpovědět, ale najde se celá řada případů, kdy je možné argumentovat tedy články 6, 7, 8 jakýmikoliv Evropské úmluvy. Ta je sice velmi užitečná, jak si celkově, je to takový zastřešující nástroj, ale na národní úrovni před Evropským soudem pro lidská práva eh, to pak většinou tedy záleží na národní legislativě. Pokud se to právo na utajování určitých informací stahuje i na jiné profese, já říkám do určité míry, nedá se to ale úplně srovnávat s privilegiem vztahu klient-advokát. Platí to pouze o profesích, kde tady ta legislativa příslušného českého státu garantuje uh, utajení takových informací pro určité profese. Pokud jde o ta tři doporučení, můžeme uvažovat o tom, Já tedy uh, eh, beru tu připomínku, že neexistuje kompetence na evropské úrovni a jestli má smysl s tím něco dělat. Já si myslím, že i tam, kde nejsou kompetence, to smysl má. Já vím, že dost často dochází k tomu, že uh, Rada Evropy vypracovává celou řadu profesních norem, do které se hodně opíráme. Uh, například posíláme oficiální dopisy vládám, kde tedy uvádíme příslušné procesní chyby a tak dále. Uh, a čili je důležité tedy připravovat takovéhle normy, o které se můžeme opřít i tam, kde ještě chybí kompetence, protože je to důležité i do budoucna v případě, že by najednou kompetence vznikly. Čili my jsme proto, aby vznikly určité normy. Pokud jde o tedy ten vzorec chování zpravodajských služeb, které vlastně sbírají veškeré informace a náhodou může dojít i zachycení komunikací mezi právníkem a klientem, já s tímhle vysvětlením nesouhlasím. Z technologického hlediska je možné všechno a pokud práv, tedy je uznáván princip důvěrnosti komunikace mezi právníkem a klientem, a dejme tomu, ta komunikace je uvozena určitým kódem, to si teď vymýšlím, tak přece musí být možné eh, to ochránit, protože, jak se říká, kdo chce, ten si vždycky cestu najde. Doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. V tom případě děkujeme. Pan předseda nemá mikrofon. Děkujeme za vaši spolupráci. A příští týden tedy budeme pokračovat ještě ve Štrasburku eh, v půl osmé ve Štrasburku hm, v rámci plenárky. A my to tady oznámíme včas a já děkuji. Naschledanou.